Takže, vážení kolegové, máme velmi plný program dnes odpoledne, takže budeme muset začít. Doufám, že naši řečníci, rozumím, musíme nejprve vyřešit nějaký technický problém, ale chtěla jsem říct, že jsme se dnes dohodli dopoledne, že bod číslo 14 budeme probírat před bodem genderovým, takže 14 před 13. A Budeme dnes odpoledne mluvit o studii, která eh, se nazývá ze stříc globálnější eh, eh, a k globálním humanitárním opatřením, jak může přispět EU. Toto je příprava na Istanbulský summit, který se bude konat v příštím roce. Erike, chtěl jsi něco říct k tomu, aby si uvedl to studii dobře. Poté něco řekneš, takže studie byla rozpracována naším vlastním výzkumným, ne, tak ne, není to tak od nich. Tak se omlouvám, byla jsem trošku zmatena. Studie, bohužel neslyšíme. Tato studie já jsem myslel, že to bylo v souvislosti s technologií, ale tato studie byla vypracována exkluzivně paní Mogarosov ze Španělského institutu pro lidská práva. Vítáme na zrání našeho výboru. A víme, že už na, několikrát jsme mluvili na výboru o obrovských číslech vysídlených lidí, o obrovských humanitárních krizích Eh, snažili jsme se najít způsoby, jak se s tím vyrovnat. Dnes dopoledne ze zasedání koordinátorů jsme mluvili o eh, dětech uprchlíků, kde humanitární pomoc už není dostačující. Eh, jde o to, aby byla zaručena i vzdělání pro ně. Takže na summitu v Istanbulu v příštím roce eh, bude eh, se probírat řada z těchto otázek. Těšíme se na to, co nám řeknete a eh, chceme se zeptat, jaké jsou vlastně problémy, které tady existují, co bude na stole jako výsledky na istambulské konferenci. Paní Mukaruza má slovo. Děkuji, přeji hezké odpoledne. Vážení poslanci parlamentu, vážení členové výboru. Jak eh, už řekla paní McEwen, pracovala jsem na této zprávě a eh, mělo by to být um, příprava na um, summit je, byla to velice náročná zpráva, protože otázka zní, jaké jsou klíčové výzvy, před kterými stojí Evropská unie a celý humanitární eh, systém co by mm, měly být jednotlivé oblasti, které by měly upoutávat pozornost Evropské unie a pak otázky, které eh, se eh, překrývají napříč a jaké by měly být návrhy, jaká by měla být role EU a také role Evropského parlamentu při přípravě na summit. Pro ty, kteří si nenašli čas eh, nebo neměli možnost se podívat na zprávu, toto je takový přehled Ehm, ehm, iniciativ. Je tady propojení, jsou propojeny s celými ehm, konzultačními procesy, které eh, se konají eh, tento rok. Takový tematický přehled jednotlivých eh, témat. Jsou to čtyři hlavní témata, která byla diskutována v posledních letech v oblasti humanitárních akcí a byla to otázka o humanitární účinnosti, jaká měla být odezva nebo reakce podle různých kontextů a kdo je nejlepší, kdo, kdo bude nejlepším místem, které by mělo reagovat, jak se podívat na, jak zacházet se zranitelností situace a jak přejít eh, z řízení rizika na reakci na eh, riziko, otázka toho, jak reagovat na potřeby lidí, kteří eh, jsou v konfliktních oblastech a jak být více tvůrčí, tvůrčí při přístup v humanitárních, při humanitárních akcích jaké jsou klíčové výzvy a potom mm, jaký je účel toho programu a co ho doporučujeme. Jenom stručně chtěla jsem jenom krátce přejít, projít jednotlivými eh, otázkami eh, proč se vůbec bude konat tento humanitární eh, summit. Byla to iniciativa Banky Muna, generálního tajemníka OSN, byl tady akční plán z roku 2012 a jde o prevenci před konflikty, pak bez vytvořit bezpečnější svět a on se také změní o tom, že jde o to uspůsobit celý humanitární systém, jednotlivé humanitární kroky nebo akce a um, um, um, tedy o to svolání samitu na, v oblasti humanitární pomoci. V minulém roce se vedly také diskuze um, po reakci na Haiti a také reakci na eh, tsunami a Otázka je tedy, jak reagovat na zvýšené potřeby humanitární, na zvyšující se náklady, které jsou spojeny s humanitární pomocí a eh, jak vyřešit eh, takovéto krize, které zabraňují v tom, aby fungoval tento systém a jak bychom mohli adekvátně reagovat při tom, při tom že vezmeme v úvahu, že jsou tady eh, globální tendence, protože tady budeme mít stále více humanitárních krizí v budoucnu. Ehm, například nedostatek vody nebo otázky klimatické změny ehm, a podobně. Otázka tedy zní, jak by humanitární systém mohl eh, reagovat a jak by mohl doplnit místní a regionální snahy, eh, které by mohly být mm, propojeny. Eh, jde Um, um, protože ten systém se dostává na své eh, hranice. Cílem eh, summitu jako takového je dohodnout se na agendě, programu od, dále od roku 2016 a eh, tak, aby byl inkluzivnější, tak aby se vzali, brali v úvahu různí aktéři a aby se lépe reagovalo na potřeby do budoucna je to považováno za historickou příležitost, protože je to propojeno s, s financováním dalšího eh, rozvoje a s konferencí o klimatických změnách a eh, pak eh, jsou tady ještě další, je tady další zpráva vysokého panelu a o mírotvorných aktivitách a jak víte, tak 21. května generální tajemník banky Moon zorganizoval vysoký panel o financování humanitárních akcí. Takže proto tyto konzultace, bude se konat více konzultací, bude to začínat od roku 2000, začalo to v roce 2014, pokračovat se bude v Istanbulu, máme tady různé tematické konzultace a globální konzultace a zároveň mm, jsou tu, se probíhají konzultace, eh, do kterých může vstoupit eh, kdokoliv, třeba na eh, webových stránkách mm, Světového humanitárního sanitu a jsou to konzultace, které nám ukazují, jak tento proces je propojen i s jinými globálními procesy. Tady vidíte Nejsem si jistá, jestli to dobře vidíte, ale tohle je slide, kde trošku vidíte regionální konzultace, pak ony tematické konzultace a zároveň máme online, onlineové konzultace, a jednotlivé tematické skupiny. Takže je to velmi široce koncipovaný proces. Ehm, myšlenkou je dělat to inkluzivnější. Ehm, ehm, je to eh, takový holistický proces, to znamená, nejde jenom o tom, že se do toho začlení vlády, ale budou to i různé jiné organizace, nevládní organizace, mezinárodní instituce, různé diaspory a komunity, které se to týká, akademická sféra a také sektor soukromý. Dosud tedy angažovanost akademické sféry a soukromého sektoru nebyl zase tak významný nebo těch dotčených společenství, ty se do toho tolik, tolik k tomu nepřispěly. Jaká jsou ona široká, široce založená témata? Už jsem se zmínila, že jde o tom, co se musí změnit na humanitárním systému. Ehm, znamená to, jak vylepšit účinnost, ehm, jak snížit ehm, rizika, eh, jak lépe pomoci těm, kteří eh, jsou mm, obětmi konfliktů a jak jak eh, zvládat, řídit a urychlit změny, jak inovativním způsobem reagovat. Ehm, je tady pár eh, priorit, ehm, eh, které vyplynuly z jednotlivých ehm, konzultací. První, mm, a to se objevuje na všech konzultacích, je, že lidé by měli být v centrem takovéto reakce. Priorita by měla být přisouzena těm lidem, kteří jsou nejzranitelnější a pak je tady význam to, aby byli uschopněně měli větší mm, zodpovědnost tedy tato třeba obyvatelé, kteří jsou dočeni. Jde o to, aby byly úctěny, aby byly respektovány humanitární principy a mezinárodní právní rámec. Jeden z důležitých, z důležitých otázek je přístup. Přístup k obyvatelům, kteří jsou dočeni krizemi, mluvíme o globální, přestože mluvíme o globálních tendencích, to bude mít dopad na budoucí humanitární akce. Realita je taková, že 80% financování plyne Eh, lidem, kteří jsou, na, které, které má dopad tyto konflikty. Například tady máme Syrii, Sudán a eh, Irák. Jsou tři hlavní oblasti. Pak jde o ochranu, protože Toto je také něco, čemu bychom měli přisoudit prioritu. Další otázka je lokalizace humanitární pomoci, eh, dále uznání primární role národních vlád a eh, pak celý systém eh, lokální, pokrytí lokálních mm, potřeb a požadavků. Vím, že hlavním Ehm, bodem je změna paradigmat, eh, jde o snížení rizika a o eh, změnu ehm, reakce eh, do prevenci. A tady máme propojení ehm, s diskuzemi o dalším pomoci rozvojové. Vím, že jsou tady ještě důležité otázky jako spolupráce a vytváření silnějších partnerství nejen nevládní organizace, ale i soukromý sektor, akademická sféra by měli se dát dohromady a měli by přemýšlet o nových způsobech, jak reagovat a měly by se vytvářet správné podmínky pro inovace. Takže otázky, které eh, se táhnou jako červená ničemi tématy a já shrnu eh, eh, diskuze o těchto čtyřech tématech v různých konzultacích, ale je tady jedna otázka, která jde napříč a to je význam takového přístupu, který je založen na správném kontextu a mělo by to být také přizpůsobeno nejrůznějším kontextům. Pak tady máme jsou to eh, agentury, které pomáhají společenstvím lidem, dále včasné, flexibilní a ehm, vypočítatelné eh, financování, pak otázka toho, jak reagovat i v jiných situacích, eh, jako třeba v urbánních oblastech. Mm, ehm, válka v Syrii dnes se odehrává ve městech a v zemi se s ničím příjmem a dále jde o vymáhání spolupráce a partnerství ehm, v celém humanitárním systému. Tři hlavní žádosti nebo požadavky, které přicházejí z různých regionů, protože je tady, to jsou regiony, které je zapotřebí ochránit Eh, jde o to, aby byla zachována důstojnost lidí, kteří, na které má dopad tyto, tato neštěstí a konflikty. Eh, vím, že se již opakuju, ale toto jsou eh, skutečně takové důležité otázky, které vyplynuly z těchto konzultací. Dále ochrana by měla být popředí pozornosti. Toto je výzva, která přichází z celé řady těchto regionálních konzultací, protože ochrana je dnes hlavním tématem. Diskutujeme hodně o otázce přírodních katastrof, klimatických změn, ale pak jsou, ty jsou všechny důležité, ale pak je to otázka toho, jak to udělat, abychom ochránili ty, kteří jsou obětmi takového na, obětmi násilí. Tedy důležitost toho, aby tady byl přesun, abychom přešli k ochraně a pak integrované eh, reakce, které také, to také vyplynulo z diskuzí o klimatických změnách a rozvoje pomoci. Říkali jsme si, jak začlenit humanitární akci, aby to bylo součástí rozsáhlejšího přístupu, abychom se mohli věnovat příčinám konfliktu, aniž bychom bránili principům, které jsou popředí humanitárních nebo jsou jádrem humanitárních akcí Chtěla bych obrátit pozornost ehm, k tomu, že z otázka, kde jsou hranice humanitární akce, to je něco, o čem se vždycky diskutovalo, jestli humanitární akce jsou pouze rychlou reakcí a nebo mm, ehm, jestli povedou k dalšímu rozvoji, to vždycky závisí na konkrétním kontextu. Jde o to, že tedy humanitární akce jsou reakcí na určité selhání rozvoje a na, e, na, na situaci, kdy selhala politická e, rozhodnutí. A proto nám leží tady dnes to vypadá, že humanitární akce jsou reakcí, ale zdá se, že to není reakce. E, můžeme tady zakročit pouze, když politická rozhodnutí nebyla tak účinná, nebyla učiněna taková, která měla být učiněna. Eh, jsou to napětí, eh, když svědky jsme v mnoha státech a jsou to státy, které jsou stále kritičtější vůči externí humanitární akce, například eh, v Syrii. Tady se snaží převzít vlastní zodpovědnost a mluví se o asertivitě, což znamená, že národní vlády chtějí být více vzáty v úvahu, když jde o, o um, humanitární akce. A pak jsou tu napětí um, um, mezi tím, jak mezi porozuměním situace, porozuměním uh, zásady, uh, na které je založena humanitární akce, a třeba jsou tady země jako islámské země, které nutně nesledují ne, princip humanitární akce, ale ne nepřemýšlí v dimenzích humanitárních akcí. Jaké jsou tady klíčové výzvy? Chtěla jsem jen eh, zmínit Ehm, procesy, eh, procesy jsou spochybněny, protože to celý ten proces je velice široce koncipovaný, je tady začleněna celá řada aktérů, ale mm, vypadá to jako proces otevřeným koncem. A je to zároveň výzvou, protože eh, eh, celý program byl mm, navržen nebo stanoven v jednotlivých tematických skupinách. Neříkám, že Mm, program nebyl dobře připraven, ale eh, tito aktéři rozhodují, jaké budou hlavní body, které vyplynou z těchto regionálních konzultací. A eh, pak jsou určité požadavky, které nejsou tak úplně transparentní v tomto procesu. Myslím, že už jsem eh, spotřebovala hodně času, takže teď otázka, jak by mohla mm, přispět Evropská unie. Myslím si, že příspěvek Evropské unie mohl spočívat v tomto, co, udělat to, co můžeme udělat nejlépe jako Evropská unie a v čem jsme odlišní ve srovnání s ostatními aktéry. Takže tady mluvím o Evropském eh, agentuře pro humanitární pomoc, ECO. A ECHO eh, Eh, vlastně eh, není jenom největším dárcem na humanitární oblasti, ale zároveň eh, je tato organizace považována za takovou hybnou sílu dobrých praxí a je, mm, je to skutečně dárce, který pracuje na humanitárních zásadách. To znamená, tento humanitární koncens nemá řadu dimenzí a v evropská dimenze by mohla být také začleněna do prohlášení summitu jako příklady osvědčených, příklad osvědčené praxe. Echo se za poslední léta změnila, eh, přizpůsobila, uspůsobila se, je schopná eh, lépe eh, reagovat, schopní adekvátních reakcí na základě analýzy rizik a myslím si, že toto je velice důležité, je to unikátní eh, eh, přístup eh, je takovéhoto humanitárního dárce. Je to regionální, organ, být regionální organizací, to znamená, že to je unikátní pro Evropskou unii a také pro ECHO v kontextu, v kterém se nacházíme, kdy máme více e, křehkých zranitelných států a e, známe například situaci na severu Iráku e, nebo problém s islámským státem, tak vidíme, že potřebujeme daleko více regionálních organizací a to by mohla být také posílenější role ECHO. Evropská unie nebo ECH a ECHO díky parlamentu také vyvinuli velké úsilí, aby mohli dát dohromady řádné financování a snaží se posilovat toto eh, financování. Echo se snažilo pomáhat všem obyvateli, obyvatelům a snažila se být používána pouze jako politický eh, nástroj. A pak eh, Otázka angažování dalších partnerů, to je něco, co DG Echo také eh, dělá. Všechny otázky, které byly zpracovány, předloženy ECHO Evropskou unii. Jde o to, aby bylo sníženo riziko, to je ústřední složka Evropské humanitární strategie. To vidíme něco, co je poměrně eh, unikátní v porovnání se ostatními dárci. Když se podíváme na inovace, tak již eh, mnoho let prosazuje echo inovativní způsob eh, připravy programů. A teď už se obávám, že tady se musím chýlit k závěru. Takže co může zde dělat Evropský parlament. Myslím si, že Evropský parlament by měl žádat Evropskou komisi a členské státy rady, aby prosazovali evropský konsenzus, co by model regionálního, co by, co by model globálního konsenzu pro humanitární akci. Jednou z největších problémů je to, že zde vlastně není taková nějaká globální dohoda. Chtě, eh, jde o to, aby zde byl nějaký globální pakt, který by měl potom být v tom Istanbulu dohodnut. Generální ředitelství ECHO a Evropský parlament by to měli podpořit a měli by také um, konkrétně ECHO by mělo mít silnější roli v tom, aby stanovovalo priority, um, které povedou k tomu samitu. Některé členské státy uh, jsou spíše takovými pozorovateli, pos, um, ale myslíme si, že teď uh, je důležité, aby na tom summitu Evropská unie mohla ukázat svou roli, takže všechno by mělo směřovat k přípravě toho summitu v Istanbulu. Také by zde měla být snaha propojit eh, k tomu ostatní projekty, například eh, nový rámec eh, pro politiku rozvoje po roce 2015. Teď eh, nevím, jestli mám ještě trochu času. Dobře, takže už se budu chýlet k závěru, aby byl čas ještě na otázky. Do centra by se měla dostat ochrana a tím už se také echo zabývá, ale myslím si, že bychom to měli ještě více zdůraznit, ještě více vycentrovat. Volají potom evropské neziskovky a vyplnulo to i z konzultací. Uh, také je důležité, aby zde byla um, prosa, také podpořena myšlenka speciální rady pro humanitární pomoc. Dnes vidíme, že humanitární akce se stále více mísí s ostatními koncepcemi evropské zahraniční politiky. Úplně na závěr bych chtěla říci, že Evropská unie nespůsobí jako model pro tyto integrační procesy. A otázka, e, také Evropská unie vlastně je vlastně jedinou organizací na světě, která má kapacitu i nástroje k tomu, aby reagovala integrovaným způsobem a aby dokázala řešit ty e, prvotní příčiny různých krizí. Je důležité také zajistit, aby se hovořilo i o věcech, jako je posuzování rizika, řízení rizika a také plány snižování rizik katastrof. Mluvám se, možná jsem mluvila rychle, ale měla jsem k dispozici pouze krátký čas. Takže omlouvám se, pokud jsem mluvila příliš rychle. Eh, no ano, měla jste 20 minut, říká paní předsedkyně, většinou je to pouze 10 minut. Takže teď již otevírám rozpravu. Prosím, přihlaste se, abych věděla, kolik vás bude. Já bych nejprve eh, se vás chtěla zeptat, s čím nejvíce, nebo co, co je tam nejvíce, eh, co mě zaujalo. Slyšíme zde mnoho slov, bylo tam problémy na Haiti, snažili jsme se ty problémy řešit, teď hovoříme o tom summitu, hovoříme, že je důležité zapojit všechny, protože je tam pouze málo zemí, které opravdu vydávají něco ze svých kapes, ale také je důležité řešit ty připojené politické problémy. Je důležité nastínit si problémy, abychom potom eh, mohli řešit, mohli hovořit o tom, jak je řešit protože tak to zní spíše mm, jako mm, mnoho slov a já se snažím dostat za ta slova. Takže možná, že N. Erike, který je náš vynikající zpravodaj pro humanitární pomoc, nám to pomůže trochu osvětlit. Děkuji za slovo. Děkuji, Kristýno, za tuto analýzu a děkuji také, že si tuto analýzu prezentovala v angličtině takže my s někteří jsme měli trošku problémy s porozuměním. Takový dokument, který jste připravili, tam ten je omezený počtem stran, ale my jsme si uvědomili, že, nebo je jasné, že tam byla celá velká mm, přípravná práce. Účelem není to, abyste za tu práci dostali zaplaceno, ale aby zde mm, mohlo mohl být určitý vliv na rozhodovací proces Evropského parlamentu a na to, aby také Evropský parlament mohl ovlivnit to, jak to bude vypadat v Istanbulu příští rok, aby Evropský, Evropský parlament mohl vyvinout eh, tlak nebo vliv na Evropskou komisi. Mm. Eh, Linda hovořila o té hlavní výzvě, eh, když se ptala, co vlastně chceme v této oblasti, čeho chceme dosáhnout. Myslím si, že je vůbec dobré, že tento summit existuje a existuje vlastně ze stejného důvodu. Je důležité, abychom některé věci mm, znovu přeskoumali od té doby, kdy OSN začala se věnovat humanitární pomoci, protože celá řada věcí ve světě se změnila jak věci, jak mm, příroda eh, a pří, mm, přírodní katastrofy, tak i věci, které jsou způsobené člověkem. Dnes je těch eh, katastrof způsobených člověkem mnohem více než kdy jindy v minulosti. A také jsou ty katastrofy závažnější. Takové krize potom mají dopad na mnohem větší počet lidí než dříve. Také čelíme eh, krizím, které plynou třeba ze změny klimatu. Dále zde máme ještě nové hráče na mezinárodním poli, jsou to různé eh, rychle se rozvíjející země, ale i další země, které také usilují o to, aby získali pozici na mezinárodní scéně. A i ty země se také účastní humanitární pomoci, reagují na různé humanitární katastrofy, protože i v těchto zemích se rozvinula občanská společnost, je tam také celá nová síť různých neziskovek, které se zabývají věcmi, jako je veřejné zdraví a tak dále. Takže já teď budu reagovat přímo na to, co se ptala Linda. Já bych chtěla, abyste proběhl podobný proces jako na OSN v roce 2000, když byly formulovány eh, rozvojové cíle tisíciletí. My jsme chtěli reagovat na nedostatky ve vzdělávání, eh, zdraví, Eh, kojenecké umrtnosti nebo k umrtnosti dětí. Dnešní mezinárodní společenství potřebuje využít své politické koncepce, aby dokázalo reagovat na humanitární krize. A to je ten hlavní cíl istambulského summitu, který OSN svolalo na příští rok. Součástí přípravy na summit je také eh, reflexe úlohy Evropské unie. Ehm, nemůžeme se dívat pouze na to, k jakým změnám dochází na globální scéně, ale musíme se také zamyslet nad svými prioritami v humanitární oblasti. Abychom mohli prosazovat ty projekty a programy. Musíme brát v úvahu všechny změny, k nimž došlo. Máme také nedostatečné finanční prostředky a čelíme velice specifické situaci v dnešním světě. A teď eh, bych chtěl hovořit o těch prioritách. Velice často si říkáme, Jaký je hlavní cíl humanitární pomoci? Máme zajistit uspokojení potřeb lidí, kteří eh, trpí v důsledku nějaké vnitrostátní krize nebo lidé, kteří trpí v důsledku nějakého konfliktu. To znamená, ta humanitární pomoc má eh, fungovat aniž bychom se ptali na nějakou politickou strategii, která zatím může být? Když se podíváme na humanitární pomoc, máme se takové určité principy jako nezávislost, neutralita, to jsou věci, které podle mého názoru by měly také eh, definovat tu naši pozici. My jsme zde vlastně kvůli tomu, abychom chránili lidské životy, ne tedy přímo my, ale záchranáři a humanitární pracovníci. Já možná nebudu přímo tam někde v terénu, ale celá řada lidí, kteří pracují eh, v humanitárních eh, záchranných organizacích, pak přímo na místě zachraňují životy a také pomáhají lidem přežít, pomáhají jim zajistit živobytí a pak třeba pomáhají i se zajištěním vzdělávání dětí, eh, které byly postiženy humanitární krizí, pomáhají uh, s zdravotní péčí. A zde se vlastně ne, neptáme na to, jak to souvisí s nějakou konkrétní politickou strategií. To je taková ta bezprostřední okamžitá reakce na krizi. poskytujeme pomoc, aniž bychom se stali nějakým přímým účastníkem těch politických řešení, těch krizí. Ale teď se vlastně najednou stává Evropská unie součástí eh, těch eh, sítí. Eh, jde o to, aby nás jaksi nespolkla ta humanitární aktivita je důležité, aby, abychom to propojili s takovou tou dlouhodobější pomocí, protože celá řada stávajících krizí je dlouhodobých a vyžadují nejenom tu bezprostřední reakci, ale i tu dlouhodobější. Za druhé, musíme se dívat na prevenci a na posilování kapacit. To musí být důležitější než potom ta samotná um, reakce na tu krizi. Je důležité, aby v některých zemích nebo v některých oblastech se zlepšila zpráva věcí veřejných, aby také místní aktéři měli odpovědnost za tyto věci, aby docházelo k prevenci případných budoucích konfliktů. Když přemýšlíme o tom, že na tom samitu se má také hovořit o prevenci rizik, tak si musíme uvědomit, že třeba když chceme předcházet přírodním katastrofám, tak si musíme uvědomit, že ti místní lidé mohou určitě spolupracovat s nějakými neziskovými organizacemi, s humanitárními organizacemi. Také musíme usilovat o to, abychom pomáhali těm nejzranitelnějším skupinám ženy, děti, lidé s postižením nebo starší lidé. To je ta zranitelná skupina obyvatel a pro ně musíme mít speciální programy pomoci. Také je důležité potrhnout i propojení mezi tou bezprostřední humanitární reakcí a mezi podporou rozvoje. Tam už pak předcházíme těm dlouhodobým krizím. Další otázka. Financování, mechanismus financování. V posledních letech zde byl třeba program OSN pro potraviny, který teď byl pozastaven tak třeba v případě Sýrie tam došlo k pozastavení tohoto potravinového programu OSN z důvodu nedostatku zdrojů. Takže musíme hledat nějaké nové způsoby financování a usilovat o zapojení většího počtu aktérů do této humanitární pomoci. V prezentaci se také hovořilo o prostoru pro občanskou společnost a o budování kapacit v různých fázích. Na to je také důležité se soustředit. Kristýna rovněž hovořila o tom, že musíme chránit i humanitární pracovníky, kteří působí na místě. Počet lidí, kteří působili třeba v některých konfliktech a zemřeli tam, je strašný. Myslím si, že jednotlivé vlády a jednotlivé mezinárodní organizace musí brát velice vážně tento problém. A pak ještě poslední komentář, úloha Evropské unie. Evropská unie na, jaká, je, jaká bude úloha Evropské unie na tom summitu a poté? Než dojde k tomu summitu a při přípravě na tento summit víme, že komise chystá sdělení, má to být v září. Toto sdělení by mělo nastínit eh, chystaný přístup komise. Bude to samozřejmě propojené s prací kterou jste odvedli a bude to propojené i s určitými výstupy našeho výboru z minulosti. No a potom na radě, pardon, na tom summitu bude komise i rada budou mít za úkol uvědomit si, nebo zařídit to tak, aby to nebyl summit, který bude mezivládní, aby to nebyl summit, jako jsou ty ostatní, které se budou konat letos. To znamená, že to nebude takový mm, samet, jako jsou ty ostatní. Chceme tam posílit úlohu Evropské unie a to tím, že zajistíme, že Rada tam přijde s velice jasným sdělením ohledně toho, na čem se členské státy dohodly, na jakých prioritách se dohodly. Uh, Lucembursko, jak jste eh, říkali, má velký zájem o tento summit, rovněž Nizozemsko, které pak bude po Lucembursku další předsednickou zemí Evropské unie. Také rada chystá, eh, tuším, v říjnu eh, usnesení, které má také posílit úlohu Evropské unie tím, že budou některé členské státy přímo zapojeny. A pak, jak víte, Evropský parlament rovněž chystá zprávu z vlastního podnětu. Já budu zpravodajem. Už, už zde máme určitý koncept, který bude na začátku října představen zde ve výboru DEVE. Chtěl bych jenom zdůraznit, že stále ještě máme příležitost ovlivnit jak New Yorkský, tak eh, pařížský eh, summit. Protože na obou těchto summitech se bude hovořit eh, o humanitárních krizích, ale není úplně jasné, jak to tam přesně bude probíhat. Evropská unie bude mít eh, na, v tom Istanbulu takovou roli, aby nabídla své zkušenosti, své osvědčené postupy a rovněž i program Evropský konsensus o humanitární pomoci. Každý, kdo navštíví tento summit, bude mít možnost čerpat z erudice Evropské unie a tedy snad tam tedy potom pomůže k řešení těchto humanitárních problémů. Ještě bych chtěla říci, že po istambulském summitu budeme muset znovu připravit určitou reakci. Budeme to projednávat zde ve výboru. Bude zde otázka, zda zde má být eh, nová legislativa o evropské humanitární pomoci na základě eh, těch případných dohod, k nimž dojde v Istanbulu. Takže Eh, budeme, jak, budeme vlastně mm, připravovat eh, dalších 10-15 budoucích let humanitárních pomoci. Domnívám se, že by také měl být zřízen celosvětový fond humanitární pomoci. A to tak, měl by být řízen takovým způsobem, aby bylo možné financovat eh, takové ty eh, největší, nejpalčivější krize a s tím i takové různé regionální krize, jako je třeba krize způsobená virem ebolou. Každý členský, pardon, každý, každá země by potom musela vyčlenit ze svého rozpočtu určitou, eh, určitý objem peněz právě na humanitární akci. A my potom na to budeme Eh, budeme to přeskoumávat, aby bylo možné něco takového zavést. Náš výbor DV také učení, rozhodnutí. Mohla byste být třeba fond, který by měl, být, který by měl speciálně vyčleněné prostředky na vzdělávání dětí, protože právě na děti a nejzranitelnější skupiny osob je důležité se zaměřit. Tak eh, to jsem k tomu chtěla dodat, jinak vám velice děkuji za vaši prezentaci. Pro mě byla velice podnětná. Já jsem také místo předseda socialistů, takže mám k dispozici trošku více času než tu obvyklou minutu, minutu a půl. Takže jsem rád využil tuto možnost a hovořil jsem s vámi několik minut. Takže až budu žádat o řečnický čas. V rámci socialistické skupiny budu žádat o hodně času. Kolegové, máme ještě hodně bodů na pořadu jednání. Tři další body, eh, kde, v kterých máme eh, hosty. V budoucnosti budeme mít více času, takže teď prosím se omezte na dvě minuty ve svých příspěvcích nebo otázkách. Ve čtyři máme genderové otázky, pak východní Afrika, to má všechno trvat hodinu a mám, máme e, čas jenom do šesti, takže nejprve vy, potom Pavel. Takže já mám jenom jeden bod, jedna, jedna minuta stačí. Jak je to se situací lidí, kteří žijí v uprchlických táborech? Jak je to zohledněno? Často jsem svědkem toho, že lidé žijí v těchto táborech, z kterých se stanou města, v podstatě není žádná perspektiva nějakého příštího života eh, mimo takový tábor, i když eh, jsou tam třeba 20 let, jako Somálci v kinských táborech. Řešíte tuto situaci uprchlických táborů? Existují inovativní přístupy, jak zlepšit životní podmínky v táborech, aby se lidé připravili k návratu do běžného života? Děkuji za stručnost, Pavel. Děkuji, Lindo. Děkuji za tuto zprávu a prezentaci. Připravujeme se na summit. Na jednom ze slajdů, myslím, že předchozím, byla zajímavá věta, na kterou se chci zeptat. Podporovat tvorbu specifické eh, tvor Rady pro humanitární otázky, aby nedocházelo k překrývání mezi humanitárními kroky a zahraniční politikou. Mám tomu rozumět tak, že Rada pro rozvoj je, zodpovídá za humanitárně rozvojové otázky. Co tím myslíte touto větou? Přece rozvojové politiky a humanitární otázky patří dohromady. Děkuji. Sama mám otázku, stejnou. Na konci jste velmi rychle řekl, neměli bychom mást zahraniční politiku a humanitární pomoc. Proč? V čem je problém? Nemůžeme hovořit o věcech jenom diplomaticky. Proč? V čem je problém? Dám vám znovu ještě slovo ohledně tady mezi, mezivládní konference. Možná, že to vysvětlíte vy. Teď dáme slovo komisi, nikdo ne, nechce slovo, ne. Takže teď paní Goša Pearson a pan Streiter. Pozor na to, že máme krát, krátký řečnický čas, nedělejte z toho dlouhý projev. Žádné projevy. Děkuji za prezentaci. Já chci znovu potrhnout, že plánujeme sdělení na září se strategickou vizí k summitu. Hlavním poselstvím bude, že se zaměříme na partnerství, protože musíme řešit ty bezprecedentní výzvy prostřednictvím spolupráce. Budeme mít také konkrétní návrhy, jak zefektivnit humanitární pomoc. Takže tak, najdete možná i některé odpovědi na vaše otázky, co dělat konkrétně. A takto budeme spolupracovat i s některými zástupci parlamentu, a to i v budoucnu. Děkuji. Děkuji, prosím. Děkuji. K otázce uprchlických táborů. Hlavní diskuze není o lidech v uprchlických táborech, ale naopak, jak řešit situace lidí, kteří nejsou v takových táborech. Většina z nich je nyní mimo uprchlické tábory. Žijí ve městech a vesnicích. A musíme řešit jejich potřeby. Národní vlády rozhodují o tom, jestli lidé mohou z těch táborů odejít. A o tom se diskutuje, ale hlavně, čím se máme bavit, je, jak řešit situaci lidí, kteří jsou v spíše transitních situacích nebo jsou mimo táboru, protože to více odpovídá eh, eh, převážné realitě. Otázka, jak to je s tou zahraniční politikou a humanitární činností? Proč humanitární činnost nemáme směšovat se zahraniční politikou? Já jsem uh, politoložka, uh, studoval jsem mezinárodní vztahy a trošku jsem měla problém s tím pochopit, co se tím tady míní. Ovšem, Humanitární akce je jakási principiální akce na rozdíl od rozvoje. Je dobré, že zpravodaj velmi dobře vysvětluje veškerý kontext a tak dále, ale humanitární kroky se používají, když je potřeba nějaká ochrana, kdy vlády nejsou buď ochotny nebo schopny tuto pomoc poskytnout. To je rozdíl oproti rozvoji, který by měl probíhat spolu s, ve spolupráci s vládami v konfliktních situacích. Hlavní principy je tedy princip humanitární, princip solidarity. Neutralita a nezávislost to jsou principy, ke kterým musíme mít přístup, A v konfliktních situacích potřebujeme principiální humanitární krok. Musíme jasně eh, dát najevo, že reagujeme na situaci lidí ne na základě politických ohledů, ale na základě potřeb. Souhlasím však, že v jiném kontextu, třeba kontextu dlouhotrvající krize, přírodní pohromy, není ten rozdíl tak důležitý. Ale zahraniční politika, to je to, jak se vyjadřujeme na mezinárodní aréně podle určitých principů, hodnota cílu. Proto nemůžeme obě směšovat, pokud chceme poskytnout skutečnou nestranou humanitární činnost. Takže ta myšlenka této formace rady Já sama nevím, jestli jsem tím dávala eh, dobro, dobrý signál, když jsem hovořila o další formaci rady. Protože svým způsobem humanitární akce je reakcí na selhání. Kdybychom dělali věci správně, tak bychom nepotřebovali humanitární činnost. Takže já jsem se bál toho, abych jsme jako nevyslali špatné poselství. Že musíme vlastně vždy pořád dlouhodobě poskytovat humanitární činnost. Doufám, že chápete, co tím myslím. Ale v některých prohlášeních vysoké představitelky je určitá známka toho, že třeba v Sýrii dochází k trochu ke směšování cílů zahraničních a humanitárních, což může poškodit Eh, situaci v terénu a vůbec ochranu lidí. Děkuji. Erike, poslední slovo. Na závěr. A jak to je s tou otázkou, že to je konference mnoha různých aktérů? To znamená, že jsou tam všichni, ale že pak hrozí, že nebude existovat závazek jasný, pokud to není mezivládní že zkrátka jsou to vlády, které dávají peníze. Vzhledem k tomu, že to nejsou vlády, které budou jednat, ty dohody, ty kompromisy a tak dále, tak proto mít potom závěry rady, kterých budou vyjednávací postoje Evropské unie, zůstává důležitým bodem, protože tím se do toho plně zapojí vlády. A to je v říjnu. Dobrá, kolegové. Zpráva bude v říjnu. Budeme o tom ještě vést další debatu. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji za studii. Daleko jasnější představu. Děkuji. Kolegové, můžeme nyní přejít k bodu 13 opravdu budeme muset být hodně, hodně usilovní dnes odpoledne. Otázka bodu 13. To je otázka genderu a rozvoje, rozvoje. Máme tu již um, panelisty, řečníky. Můžete již nahoru, uh, sem na stupínek. Děláme si minutku pauzu Takže řečníci už tu jsou, nebo skoro všichni, někteří se k nám ještě připojí. Proč máme dnešní diskuzi? Protože jak jsme se bavili dříve již na tomto výboru, máme tu genderový akční plán a to všechno vyprší v roce 2015. Komise zatím připravuje nový akční plán rozvoje na dalších pět let. A z mého hlediska jsou genderové otázky nesmír, nesmírně důležité, abychom nikoho, eh, nikdo nezaostal, abychom nikoho nenechali na holičkách a v kontextu budoucího rozvoje a cílu tisíciletí. když došlo ke zlepšení, pokud jde o rovnost mezi muži a ženami, tak stále ještě zůstává udělat hodně práce. Jsem ráda, že tu mohu přivítat v našem středu několik odborníků. Je tu paní Dagmar Schumacher z um, žen OSN, UN Women, která bude hovořit o eh, globálních přípravách financování um, konference, uh, financování rozvoje, tedy konference v Addis Abebě a další zasedání v New Yorku. Pak paní Federika Petruči, která představí hodnocení Evropské komise hodnocení posledního programu. A pak Jean-Louis Ville, který bude hovořit o nadcházejícím programu, to znamená poučení z předchozího programu a příprava dalšího. A dále Cecil Verna z Concordu, která vede v působí v německé eh, agentuře DSV, a která nás seznámí s perspektivou nevládních organizací, co bychom si měli tedy slibovat to od genderového akčního plánu. Koordinátoři se shodli dnes ráno na tom, že velice důležité je, abychom dostali od komise harmonogram, ale oni ten svůj návrh představí teprve v září, říjnu pak se obrátí na radu, aby to schválila až v říjnu, takže to, myslím, není moc přijatelné, aby akční plán byl jenom pracovní dokument. Měl by to být skutečný plán s časem k parlamentnímu přeskumu. Ale bohužel budeme to muset asi nechat tak, jak to je. Budeme mít otázku k ústnímu zodpovězení na plenárním zasedání. Takhle to vypadá, nebude to zpráva z vlastního podnětu, protože nemůžeme uh, reagovat na něco, co ještě nemáme písemně, pak už nebude dost času. Když budeme reagovat, bereme to velice vážně. A teď bez dalších průtahů dám slovo paní Dagmar Schumacher, která nás informuje, co se děje na globální úrovni. Pak přejdeme na evropskou úroveň, takže Dagmar a zhruba pět minut. Mám um, děkuji, jsem velmi ráda, že jsem mezi vámi. Máme vynikající příležitost teď, když se podíváme na to, co se děje globálně a pak také, když se podíváme, jak to přenést na úroveň EU, ale o tom pohovoří více ostatní kolegové, až budou hovořit o genderovém akčním plánu a o strategii rovnosti mezi muži a ženami. Ale máme tady konferenci, jak řekl jo, všichni ostatní, pokud Addis Abeba bude selhání, tak bude velice těžké eh, dosáhnout cíle eh, našeho, našeho programu, tak jak byl teď připraven, takže bude velice důležité, aby konference v Addis Abebě byla úspěšná. A už jsme eh, viděli nulový návrh, mm, co se týče eh, genderové problematiky. Jsme rádi, že jsme dosáhli pokroku dosud, eh, i co se týče rozpočtu, který reaguje na tyto otázky. A za druhé, mm, máme tady eh, mm, z rámec. Mm, v říjnu jsme rádi, že tady máme dlouhodobý cíl a jsme vděční za podporu Evropského parlamentu. A pak tady máme takové, takový mainstreaming v ostatních cílech, což je stejně tak důležité, protože musíme se podívat na konkrétní cíle a ukazatele, které tady mám v genderové problematice a také na ostatní cíle a kolegové na tom pracují velice tvrdě. Ale pak tu máme také COP21 eh, a a eh, to, této fórum, o které bylo představeno včera, je velice důležité, aby to bylo taky úspěšné, protože pokud toto selže, tak eh, to bude globální selhání, co se týče eh, docílení do trvale udržitelné genderové agendy. A pak tady máme 1325, jsou to ženy v, v míru, v bezpečnosti, máme tady takový přeskum 15 let aktivit a tato práce bude představena v říjnu Radou bezpečnosti OSN. Eh, práce na tom také eh, už pokročila a mm, Evropská unie přišla s velkým příspěvkem členské státy také a chceme, se, eh, chceme tady zažít velkou angažovanost, angažovanost také z členských států do konce října. Eh, tak abychom na konci roku dosáhli opravdu výsledku, eh, eh, abychom věděli, jak si stojíme v této oblasti, jak všichni víme, tak jsme dosud nedosáhli příliš velkého pokroku, možná hodně pokroku v oblasti legislativy, ale mm, aby to vedlo k opravdu rozdílnému životu žen, abychom dosáhli rovnosti, tak jak říká náš ředitel, žádná země dosud nedosáhla takové genderové rovnosti. A toto se musí změnit. Pak 27. Ehm, září bude se konat takzvaný eh, Commitment Summit mm, eh, žen, ehm, kdy budeme vyzývat různé členské státy eh, a OSN, budeme žádat o angažovanost, o mm, ehm, závazek, jak zaplnit zbývající mezery Eh, v této oblasti. Tento přeskum už byl proveden a teď musíme se pustit do dalšího kroku a musíme přijít se silnými závazky, tak abychom opravdu překonali a zaplnili stávající mezery. Takže velká výzva na Evropské unii, ale také členským státům, aby přišli s pevnými závazky a aby to bylo hotovo do konce eh, roku. Takže to je eh, vynikající příležitost, když se podíváme na Eh, když jde o to posunout tak jen kopředu, jak jsem řekla, jednání, asi jste už slyšeli, že ještě pořád musíme překonat celou řadu překážek a myslím, že jednání za poslední období, hm, také Adis a také rámec 2015, to všechno nebylo tak jednoduché. Mohamed, myslím, také včera eh, byl hostem parlamentu a myslím, že jedna z jejich výzev byla upozornit na důležitost toho, jak to silný, jak důležitý je silný závazek EU, tedy 0,7 e, e, v cíle e, rozvojové, oficiální rozvojové pomoci. To bude velice důležité, myslím, že i parlament může hrát důležitou roli aby byl takovým strážcem, aby hlídal tyto, tento rámec po 2015. Teď je to přípravná fáze, ale pak půjde o fázi samotného provádění. Co se týče zodpovědnosti a prostředků provádění, OSN no, bude hrát takovou důležitou roli, půjde o monitorování cíle číslo, eh, číslo 5 a toto na jedné straně bude znamenat přípravu jednotlivých kazatelů a Členské státy a e, celý OSN systém se na tom bude podílet, ale pak půjde, e, abychom se podívali na tom, kde se pokrok už udělal, protože musíme e, to brát velice vážně a tady budeme potřebovat i podporu z parlamentu. Teď bych ráda zmínil jednu dimenzi eh, rozpočtu, který reaguje na genderové otázky. Chtěla bych, aby se to stalo součástí diskuze. Krátce jsem mluvila o Addis Abibě a o závazcích, které tady by měly být učiněny, ale rádi bychom docílili takového závazku angažovanosti v oblasti financování genderové equality, protože eh, náš přeskum Ehm, nám ukázal, že ehm, eh, tady toto nestačí jenom proto, abychom docílili eh, to, čeho jsme, jsme si stanovali v našem ehm, plánu, v našem akční platformě, ale měl by to být i e, závazek takového rozpočtu, který na to bude reagovat. Tam, e, kde my spolupracovali jsme s více než 73 zeměmi na světě, také s ministry, e, ministerství financování, jde o to, aby posunuli tuto agendu kupředu. Máme tady důležitý program, který jsme sestavili spolu s Evropskou komisí a zrovna jsme tady měli závěrečný workshop, který se konal před pár dny v Bruselu a také spolupráce s ministerstvy financí, tak abychom zajistili to, že rozpočty na to budou citlivě reagovat a na to bychom se měli soustředit i před nadcházejících měsících v nejrůznějších globálních rámcích, o kterých právě diskutujeme. A myslíme si, že co říkala komisař Georgieva a paní komisařka Jourová e, o rozpočtech, které budou reagovat na genderové otázky, to je určitě krok ve správném směru. Vím, že už mi čas vypršel, ale chtěla jsem ještě zmínit jednu otázku, která souvisí s genderovým akčním plánem. Myslím, že máme máme historickou příležitost teď, protože máme onen nový mezinárodní rámec, který bude fungovat do konce roku, bude tady velice eh, toto vypíchnuto, ten, ty genderové aspekty a z našeho pohledu je velice důležité, abychom měli konkrétní cíl, eh, abychom eh, genderové otázky zapracovali také do ostatních věcí, jde o zdroje, mělo by to být zapracováno do tohoto genderového akčního plánu a také si myslíme, že je na nejvýš důležité, protože je to univerzální univerzální rámec, o kterém tady mluvíme, eh, SDG. Jde o to, aby tato strategie eh, genderová eh, se podtrhla i aspekty té druhé oblasti. Takže budeme sledovat genderové otázky v Evropě, ale také tady bude složka externích kroků. A myslím, že už se to hodně diskutovalo včera. Univerzálnost tohoto rámce je obrovskou příležitostí i pro Evropu, zvláště v otázce rovnosti rovnosti mezi ženami a muži, protože víme, že otázky jako násilí vůči ženám, neplacená péče, práce pečovatelská nebo genderové stereotypy. To všechno jsou témata, která máme v Evropě, stejně tak jako e, jsou v, v zemích. Takže je to univerzální agenda, kde musíme univerzálně a společně reagovat. Děkuji. Děkuji, Dagmar. Děkuji za to, že jste nám ukázala, co se děje na eh, globální scéně a teď eh, předám slovo Frederik Petrucci eh, z Evropské komise, která nám dá právě přehled o tom, jak se vyhodnotil poslední akční plán. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Ta vyhodnocovací, jednotka vyhodnocovací to je ředitelství pro spolupráci, nedávno ukončil tematické vyhodnocení z uschopnění žen v partnerských zemích za dřívější období programovací 2007 až 2013. Takže podám takový krátký přehled hlavních poznatků a slovými doporučení, která vyplynula z tohoto hodnocení. Obecně e, toto hodnocení ukázalo, že e, jsou tu důležité výsledky, kterých bylo dosaženo, ale e, jsou ještě nedostatečně zdokumentovány. S několika málo výjimkami delegace EU neschválili integrovaný přístup, který účinně propojuje genderový mainstreaming a genderové specifické kroky a politický dialog, což bylo základnou tohoto dřívějšího GAP partnerské dohody. Takže hlavními za závěry eh, jsou, to je, to je o něch pět eh, hlavních eh, faktorů, to, čemu říkáme 5C. A sice commitment, capacity, cash, accountability a potom také pochopení kontextu a koordinace. Když se podíváme na institucionální závazek, tak je tady nezbytná architektura, která by umožnila komisi a vnějším službám Ehm, dostat ehm, slibům a politickým závazkům v oblasti eh, rovnosti a ehm, byl tu nedostatek jasné komunikace mezi jednotlivými jednotkami, ústředími a delegacemi a proto proto tady není jasné pochopení pro eh, politiku, tak aby bylo možné správně podpořit genderovou oblast a Co se týče eh, kapacit, eh, finanční závazky eh, z oblasti zvětšou schopnění žen během tohoto období se zvýšily co do objemu, ale tato Kapacita je nedostatečná, to znamená, ehm, šli jsme k závěru, že mm, pracovníci by měli být schopni identifikovat ehm, ehm, otázky s, eh, s ohledem z takových ústředních bodů genderových, to za počet osob v delegaci, které jsou zodpovědné za práci na genderových otázkách a většinou času jsou to mladí lidé, takže nemají Mm, tu nemají schopnost nebo nemohou vést na politické úrovni. Ale na druhé straně lze obecně eh, říct, že zaměstnanci nenahlížejí na to genderové otázky jako sdílenou zodpovědnost. A hodně výsledků, kterých bylo dosaženo, Nebyly to takový spíše eh, výsledek jednotlivců, než že by to byl výsledek um, organizované práce. Ehm, dále ehm, eh, cash, eh, prostředky pro ehm, tuto genderovou oblast, finanční příspěvek, finanční závazek v období se navýšil ze 106 milionů v roce 2007 na 311 milionů v roce 2012. Ale toto bylo mm, tady bylo možné definovat finanční e, příspěvky pro gen, konkrétní genderové e, akce, ale e, co se týče mainstreamingu, tak tady odborníci nestanovili Ehm, přesnou, ehm, přesné ehm, objemy. Máme tady takový genderový marker, který je takový důležitý nástroj pro mainstreaming a tento nástroj je důležitý pro v celém tomto eh, rámci. Ale pak jsou tady důležité otázky týkající se kvality Um, eh, rovnosti, um, um, eh, přístupu rovnosti mužů, eh, genderová analýza většinou má stanovovat strategii, jsou tady určité centlivé ukazatele, které nejsou adekvátně zapracovány do celkového rámce. Když se podíváme na zodpovědnost na úrovni jednotlivých zemí, gender ještě není jasně začleněn do strategických cílů jednotlivých zemí a ani tady nejsou jasné ukazatele. A výsledkem toho je, eh, že eh, to nebývá v eh, součástí celých systémů ani na strategické úrovni. Ehm, dále GAP, tedy tato dohoda ehm, genderové partnerství tady nejsou žádné sankce vůči delegacím, které eh, neposkytnou zprávy o, nepředloží zprávy o genderových otázkách, takže eh, toto byl mm, problém, který byl spojen se zodpovědností a pak zprávy o genderu nejsou eh, začleněny eh, do eh, zprávy o vnějších akcích, což je vlastně taková hlavní zpráva o zodpovědnosti delegací. Když se podíváme na národní kontext a mm, koordinaci, tak je tady takové snížené porozumění pro kontext a pro využití politických analýz, tak aby bylo informováno o jednotlivých strategických programech. Takže výsledkem, až na několik výjimek samozřejmě, protože to byly i eh, se, některé delegace se z toho vyvodily dobré lekce, třeba Maroko, Afganistán a podobně, s několika málo výjimkami delegace eh, nemají jasnou představu eh, o eh, příležitostech v oblasti genderu, tak aby informovali o strategii země a aby informovali o komplementárnosti statické práci, spolupráci s partnery, mezinárodními organizacemi a jinými partnery. Takže toto jsou hlavní závěry a co se týče doporučení, tak podám jenom velmi krátký přehled těchto Komise a eh, vnější služby by eh, eh, měly úspěšně ukončit, tak jak je to požadováno radou, a měly by se účinněji angažovat členské státy, protože koordinace se členskými státy je na nejvíc důležitá ale že kolega Želvy byl, vám podá takový přehled o tom, co se děje, aby bylo možné reagovat na toto doporučení. Vnější služby komise Takovéto doporučení eh, eh, se týká jak komise, tak externích eh, služeb. Mělo by tady být definováno takové aranžma na úrovni delegace, tak aby bylo docíleno všech cílů v oblasti genderové a závazky obsažené v akčním plánu ve spolupráci se členskými státy. Komise vnitřní služby by měly eh, také definovat takové aranžma, tak aby byly dosaženy tyto cíle v genderové oblasti. A co ještě mohu dodat, také eh, zpráva o zodpovědnosti by měla být součástí takových hlavních eh, nástrojů, jak jsem již eh, zmínila předtím. A pak ještě monitorovací systém. Tady máme takovou skupinu, která podporuje sledování kvality. Ty nástroje by měly posíleny, takže eh, ty zprávy by měly být ještě mm, by měly být do plněny. Delegace a členské státy by měly učinit takové priority, eh, eh, učinit analýzu eh, toho, čeho udělali v genderové oblasti. Analýza je totiž základem celé strategie genderové a bez řádné analýzy nejsme schopni identifikovat konkrétní ukazatele. Ukazatele jsou na nejvýš eh, důležité eh, pro stanovení zodpovědnosti, monitorování a proto, aby bylo eh, možné mm, docílit výsledků. Co ještě mohu dodat? Další důležitá otázka. Je mi líto, ale myslím si, že už čas vypršel. Já myslím, že jsem byl vypnut mikrofon. Takže hlavní věci jsem už zmínil. Děkuji. My se omlouváme, že vám už nedáme příliš času, ale měla jste ještě tři minuty navíc. Jak již říkal Enrik, každý poslanec má na plenárce dvě minuty, takže poslanci se naučili říkat to, co chtějí říct ve velice krátké době. Eh, pan Jean-Louis Will z Evropské komise, chtěli jsme vás poprosit, abyste nám jasně řekli, jaký je harmonogram komise, čemu to má vést, jak budou, jaké legální, jaké právní povahy budou ty chystané dokumenty. Myslím, že to bude pracovní dokument komise a pak eh, závěry rady velice ve velice rychlém sledu. Takže mě zajímá, kdy bude mít Evropský parlament možnost přeskoumat tu vaši eh, zprávu, protože tam je velice těsný harmonogram. Tak to je jedna věc. A druhá věc, myslím si, že jsme velice rádi, že zde máme zástupce komise. Je dobré, že se také pokoušíte identifikovat problém, problémy. Máme zde eh, ten genderový akční plán. Mm, také jsou zde ty ústřední body, mm, jsou tam ty eh, juniorní a seniorní body a většinou vlastně mm, hovoříme s těmi lidmi eh, v těch ústředních bodech. A pak ti, ti seniorně postavení, ti jsou někde zde v těch našich úřadech. Takže je důležité, aby se i oni navzájem potkávali, aby si každý vyjasnil, kdo je za co odpovědný. Také jsme slyšeli, že od těch delegací nemáme dostatek faktů, údajů. Takže prosím, nejprve začněte možná s tou otázkou časového plánu. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem přišel trochu pozdě, trochu jsem to tady narušil, ale už jsem zde. Pokusím se na to zodpovědět stručně a také se vyjádřím k vašim dotazům. Nejprve vám děkuji za to, že jste mě a mou kolegyni přizvali na, vaše, na vaši schůzi, protože si myslím, že je dobré vyslechnout si celou širokou paletu názorů na to, kam se ty věci hýbají. Máme zde nový evropský plán GAP, kde je také hodnocení dvou členských států, Nizozemsko a Španělsko, dva členské státy, byly také zapojeny do toho hodnocení, takže nikoli pouze komise, takže myslím, že to je důležité, protože to vlastně byla určitá společná snaha a já bych chtěl poděkovat oběma státům za to, že se k nám přidali. Nyní k tomu samotnému procesu. Už se dostáváme ke chvíli, kdy komise schválí ten budoucí genderový akční plán. Také jste hovořila, že poslední rada pro rozvoj připravila závěry žádala komisi, aby mm, připravila nový odolný eh, genderový akční plán do roku 2020. Myslím si, že teď máme technický dokument a teď eh, to bude ještě na politickém rozhodování. Zda se tedy nakonec rozhodneme, zda to bude sdělení nebo pracovní dokument. to jste se také ptala. Pokud vím, tak to ještě nebylo koneč, s konečnou platností rozhodnuto to je stávající pozice a proces by měl být takový, že celkově by to mělo být schváleno někdy v červenci. Záleží na tom, kdy začneme, ale zhruba v polovině července by ten náš dokument měl být schválen. Jaký je další časový plán? Do určitého bodu je to jasné. Máme stále lucemburské předsednictví, které nám udělalo laskavost a vyjádřilo velký zájem o to, aby se o tomto dokumentu eh, vedla rozprava již na příští radě DEV, která je plánována na konec října. Takže to bude také zároveň huta pro podávání různých pozměňovacích návrhů. Třetí týden v září by se to mělo schvalovat, ale jak jste správně řekla, pokud by se to mělo schvalovat v červenci nebo začátkem září, tak to by eh, tam by ještě zůstaly zhruba dva měsíce předtím, než ještě rada k ním vydá závěry. Ještě se to všechno projednává, protože lucemburské předsednictví zatím teprve chystá eh, ten program, zatím ještě nebylo dost času abych, a je důležité, aby tam bylo dostatek často všechno probrat, ještě než bude rada k tomu vydávat závěry. A teď k meritu věci. Myslím si, že Federika velice dobře schrnula hlavní body té zprávy, já to nechci opakovat. Já s, společně s mým oddělením sdílíme souhlas s tím, co je v tom obsahu. Hmm. je tam trochu problém s možná s jakousi ochotou na tom pracovat v různých úrovních. Je pravda, že na té nejnižší úrovni tam je e, takové velké zaujetí, ale e, ta úroveň se věnuje těm genderovým otázkám a je pravda, že možná někdy ty e, hlavní představitelé těch delegací nemají takové velké zaujetí a neuvědomují si tolik, že ta genderová otázka je zásadní a že potřebuje být plně začleněna do všech programů. Myslím si, že někdy je důležité na to eh, připomínat, že tam je důležitá spolupráce. Federika rovněž hovořila o tom, že tam někdy chybí analýza, že v některých zemích se vlastně vůbec neprovádí analýza z toho čentrového pohledu. Takže je dost těžké působit v zemích, kde vlastně neznáme situaci, kde nevíme, jak mm, to tam je. Takže to bychom také chtěli v budoucnu nějakým způsobem zlepšit. Chtěli bychom, abychom tam měli vždy určitý obrázek z jaké té základní situace, z níž vycházíme, protože jinak pak nemůžeme ani třeba ohodnotit pokrok, k němuž tam došlo. Dále, dobré využívání toho takzvaného genderového markru i když tam došlo k pokroku, tak se ukazuje, že ten pokrok není příliš dobrý. Ukazuje se, že cíle byly příliš vysoké a naše očekávání byla také asi příliš velká. Naším cílem bylo 75 eh, těch čendrově citlivých programů a nakonec jsme ten, ta realita byla asi 39%, takže ukazuje se, že tam je pokrok, ale zatím ještě jsme daleko těch původních cílů. Změna mandátu hlav delegací, aby tyto eh, představitelé delegací byli jaksi vyškoleni v tom, jak brát v úvahu tyto čendrové věci. Je tam také určitý interní proces. Je důležité, aby eh, se ta čendrová otázka prováděla ve všech věcech. Také je tam ten nový reportovací systém ROM. Mm, hodnotitelé a monitorovací subjekty budou také vyškoleni v tom, aby toto všechno používali. Mm, také je důležité používat ty ukazatele SMART a musíme tímto způsobem tlačit na to, aby to všichni dodržovali pak jsou zde nedostatky, které jsou nutné odstranit, eh, tak to jsou, pak jsou to takové ty hlavní problémy, to znamená fyzické násilí nebo pocit nedostatečné bezpe, bezpečnosti, dále ekonomické postavení žen a třetí pilíř, kterému říkáme hlas žen. Jedná se vlastně o zastoupení žen ve všech politických úrovních společnosti a kromě těch politických eh, úrovní, tak i ekonomických úrovní. Zde není žádné paušální řešení, takže každá delegace musí provést analýzu, provést šetření, zjistit, jaká je situace v její zemi, jaké tam jsou problémy a pak navrhnout cíle, která budou mít také i měřitelný dopad. Problémem bude to, jak ty, to splnění cílu měřit a jak eh, o tom podávat zprávy. No ale vypadá to, že máme kvalitní seznamy. Pak zde máme urč... třeba když vezmeme Ghanu, porovnáme ji třeba s jinou zemí, tak tam samozřejmě budou jiné problémy a jiné cíle. A to už je stane vše, protože už teď jsem překročil vyhražený čas. Dobře, ještě prosím vás připomeňte kolegům, že je také důležité vyšetřit tam čas i proto, aby Evropský parlament to mohl přeskoumat ty návrhy, aby se k tomu mohl vyjádřit protože máme tam ten běžný proces, všechny ty akční plány musí mít těch šest měsíců na přeskum. Myslím si, že je důležité, aby nejenom Rada měla čas na přípravu svých závěrů, ale také Evropský parlament, aby měli čas. Paní Cecil Vernant, jak podle vás má vypadat ten budoucí gender akční plán? Děkuji, děkuji za příležitost eh, zde pohovořit před Addis Abebou a New Yorkem. Za skupinu Concord Gender Working Group projdu to dost rychle, ale eh, pak mm, to můžeme projít více dopodrobna v diskuzi. Podporujeme eh, ten třífázový eh, přístup nebo třísložkový přístup a jedna jasná věc je nedostatek politické eh, vůle a implementace. To jsou věci, které zdůrazníme. A vyzýváme celou komisi, aby se k tomu postavila jako příležitost ke komunikaci, aby se opravdu osvědčila schop, evropská schopnost vedení. To pak umožní meziinstituční dialog s radou i parlamentem. Pak podrobněji k některým klíčovým Eh, faktorům pro úspěšný GAP. Nejde jenom o rozvoj, ale obecně o vnější činnost, humanitární pomoc, mír, bezpečnost, jak už jsme se o tom tady bavili. To předpokládá další spolupráci s členskými státy, aby to byla implementace a dopad eh, v cílových státech. Jaké projekty vlastně podporujeme? Jsou to projekty, které mají eh, genderovou rovnost jako jeden z nedílných aspektů. To je ta hlavní zkouška. Eh, jaké si hodnocení ex ante. I v případech, že se ucházíme o partnerství soukromého a veřejného sektoru. Instituční a kulturní posun, to je jasné, aby tu byl, bylo skutečné odhodlání a závazek. Některé základní myšlenky. Myslím, že už do toho bylo dáno hodně myšlení a my to podporujeme ze strany komice. E, skutečně jde o to změnit, jak říkají, z toho DNA e, evropské činnosti. Čili jít do hloubky v těch e, změnách. Potřebujeme na to zdroje. Jednak lidské zdroje. Více lidí potřebujeme k genderovým otázkám, také lepší kapacitu a expertízu. Ne nutně jenom víc eh, hlav, víc lidí, ale také schopnost využívat eh, lepším způsobem ty zdroje, které už máme. Nejde jenom o to, kolik žen, z jakých zemí, ale opravdu se podívat na ten sektor jako takový. Třeba projekt v energetice. Jaké jsou problémy v energetice v této zemi, v tomto kontextu? Jaká jsou rizika? to jsou všechno věci, které musíme zanalizovat, nedívat se jenom na ty povrchní statistiky. A e, když se podíváme na e, tedy ženy, to není nějaká úplně e, jednoznačná situace, protože často mohou být třeba ženy s postižením nebo ženy, které jsou vystaveny vícero dalším faktorům, které je znevýhodňují. Zdroje znamenají také finanční zdroje. Očekáváme od Evropské unie, že dá k dispozici jasný, eh, jasné odhodlání, pokud jde o ODA. Když se podíváme na program 2014 až 20, ta, eh, a na DCI v těch hlavních eh, veřejných výzvách, tak je tam pouze 1,5 pro, procenta té, toho Eh, okruhu v rámci mainstreamingu, co to vlastně znamená. Žádná země si nezvolila gender jako eh, hlavní eh, sektor, na který by se zaměřovala. Sice se říká, že by to měla být priorita, ale jak? Jak to udělat? K tomu potřebujeme nějaké vedení a odpovědnost. A ta čísla, která v tomhle budou, to potom bude mít zase samozřejmě zpětné dopady na uh, zbytek té činnosti. Dále financování rozvoje, tam ODA je pouze součástí toho je, ale musí to mít k, účinek katalyzátoru. Chtěli bychom posílit některé, některé klíčové faktory. Takže zaprvé potřebujeme přístup založený na právech, abychom maximálně využili ODA. Tady souhlasíme plně s tím, aby tu jsme se zaměřili na ekonomické zmocnění, abychom zajistili univerzální přístup k reprodukčnímu zdraví a právům. To je naprosto klíčové. A e, obnovení rovnováhy e, mezi pohlavími. A samozřejmě při, zabývat se také LGBT a e, druhou rolí je použít to v politickém dialogu s e, partnerskými státy, aby existovalo jasné e, sladění s normami na poli lidských práv. Musíme řešit prvotní příčiny, to znamená regulace a normy, které ovlivňují rovnost mezi pohlavími a zároveň, což také říkala Eh, Dagmar, tak abychom měli budgeting, které je eh, genderově citlivé. Můžeme pomáhat státům vytvářet také fiskálně daňové politiky. Není žádný daňový systém, který by byl eh, genderově neutrální, že nejsou většinou v neformálním sektoru, platí ze základní produkty, takže když třeba zvýšíme DPH, tak to ovlivní víc ženy než muže. To je jenom takový příklad. Takže se musíme opravdu zamýšlet nad tím, jak dělat rozpočty s ohledem na gender a jak zajistit rovnost na úrovni státu. To je jeden z hlavních receptů, jak zvýšit eh, dostupnost zdrojů. A pak odpovědnost. Odpovědnost je takovým jedním z těch opravdu zásadních klíčů, protože když máme skvělý plán, jako třeba v případě předchozího GAP, tak ten plán musí být implementovan. E, cíle tisíciletí jsou univer, univerzální a proto i ty naše ukazatele musí mít návaznost na celý ten mezinárodní rámec. Musíme mít jasná kvalitativní údaje, třeba věkové skupiny. Zatím je velice těžké mít spolehlivé údaje Eh, pro tu skupinu 10 až 14 let a také pak na 15 let, protože ano, dívky mají životy po 15 a po 50 potom a jak to pak používat při monitorování. Takže možná bychom, eh, bychom měli mít nějaký veřejný reporting těch priorit jednotlivých zemí, aby mohl být nějaký follow-up, protože pokud koordinujeme s členskými státy, tak se rozhoduje na základě kontextu a pak musíme vědět, jaké priority pak máme sledovat dodatečně. Takže to musí probíhat na mnoha úrovních s mnoha aktéry, nejenom na místní, národní, regionální a globální úrovni. A tohle všechno si vyžaduje jako budování kapacity a e, podporu. A na závěr chci říci, že e, různá, různé organizace pro ženská práva trpí nedostatkem e, financí, takže pokud máme splnit tento cíl tisíciletí, budeme muset zvýšit podporu všech těchto organizací, eh, abychom byli schopni přijmout potřebné kroky a dělat eh, a pokročit v implementaci GAP. Takže to máme hodně práce, ale máme tu konkrétní kroky. Já ráda přispěju eh, k další debatě. Okay, thank you very much. So... Děkuji. A tím jsme slyšeli teď ten mezinárodní kontext. Um, přeskoumání předchozího genderového akčního plánu a e, vstupy z nevládních organizací. Heidi Hautala, která zodpovídá v tomto výboru právě za genderové, genderovou činnost paní předsedající Asi vás trošku budu šokovat, ale myslím si, že naším úkolem eh, je skutečně to, že každý se zabývá eh, spoluprací eh, rozvoj a externí vnější. Asi by to byl takový elektrický šok, kdyby zapomněli na otázky genderové. Myslím to vážně, protože o to jde. Tady děláme mainstreaming po celá desetiletí a pořád jsme ještě v situaci, kdy je příliš jednoduché zapomenout na to, eh, že jsou tady ty čočky, ta optika genderová, eh, přes kterou eh, se díváme. A vidíme tady neuvěřitelné věci, když si nasadíme tyto brýle genderové a vidíme, že jsou tady opravdu veliké eh, rozdíly, třeba sexuální násilí eh, vůči ženám. A jsem si vědoma tomu, že je to také násilí proti mužům. Četla jsem hrozné historky o tom, co se děje třeba mužům, sexuální násilí na mužích. Takže to je genderová otázka. A eh, pak domluvené manželství, například znemožnění bezpečného potratu a pak přerušení těhotenství a pak jsou to ekonomické faktory. Každý od Světové banky až po Young women mohou ukázat, e, jak kolik se dává do rozvoje. Ale proč z toho neuděláme velkou prioritu v tomto super roce pod titulkem rozvoje? Myslím si, že to je velká příležitost a určitě by stálo za to o tom popřemýšlet, aby i komise e, to trošku zvětšila, protože máme tady spoustu dobrých přísad, jednak jsme měli ono vyhodnocení, hodnocení a myslím, že v minulém eh, desetiletí eh, komise by označila toto hodnocení jako důvěrné, protože je to opravdu hrozná věc, když se podíváme, že genderové otázky pořád si ještě neuvědomujeme řádně, že jsme pořád ještě na úrovni slov mm, a ne kroků. Eh, takže si myslím, že komise by opravdu toto všechno mohla z toho přetavit takové sdělení pro jednotlivé instituce, včetně Evropského parlamentu, protože, jak předsedkyně zdůraznila, to není jenom něco pro členské státy a pro radu. A pak je jasné, a to jsem slyšela tady z různých důležitých příspěvků, které vyplynuly z diskuzí předtím, že už nepotřebujeme další témata, máme dost témat v, na poli genderovém. Myslím si, že na nic se nezapomíná, co se týče témat, ale co potřebujeme, jsou mechanismy pro zodpovědnost, nástroje pro financování a řada jiných věcí tady byla zmíněna pozitivních. Takže výsledkem by měl být dokument, který tady způsobí takový elektrický šok, když se na tyto věci v některých státech zapomene. Doufám, že to nebylo příliš silné násilné, co říkám, ale myslím si, že když jsou tu obrovské možnosti, jak zapracovat ehm, genderovou problematiku do plánování a do rozpočtu, stanování rozpočet a já jsem měla to privilegium, že jsem se mohla účastnit eh, nedávno semináře tady v Bruselu o navyšování finančních prostředků do ehm, mm, genderové oblasti. To byla společná akce eh, UN Women a eh, komise a ještě ostatních aktérů. Byli tady lidé z Bolivie a ostatních rozvojových zemí, kteří vysvětlovali, co dělají a co dělají ministerstva financí a to bylo také, to také zmínil pan Bernard, myslím. I partnerské země a vlády musí být do toho zapojeny. A chtěla bych mm, všem připomenout, že tady máme nový mm, způsob myšlení v rozpočtové podpoře, Tady rozpočtová podpora mm, je něčím tak, jako takovou smlouvou v oblasti dobrého, správného řízení, ať už je to globálně nebo sektorálně myšleno, ale musí to být podmínkou. Genderová tematika musí být jednou z kritérií, na kterých budeme pracovat. Doufám, že se dopracujeme k konkrétním výsledkům, které vyplnou z této diskuse, kdy všechny delegace eh, budou dobře vybaveny až po nejvyšší eh, úroveň, která bude eh, zodpovědná za to, že genderové aspekty se mm, stanou součástí všeho toho, co budou dělat. A chci poděkovat velmi za, pane Bernáne, za vaši poznámku On to není jenom eh, vývoj, rozvoj, ale je to ještě více. Eh, proto potřebujeme eh, vnější služby, potřebujeme, měli bychom pokračovat v dobré práci, která už byla započata mm, v, například ženy v konfliktech a podobné věci. A také potřebujeme genderovou perspektivu, vlastně klimatický změn. Ráda bych vám připomněla, že jsme teď v onom, máme teď super rok, který bude zakončen klimatickou konferencí v Paříži takže eh, ženy a dívky a možná i staří lidé eh, jsou více zranitelní eh, v takovýchto přírodních katastrofách které budou stále více způsobovány lidským faktorem. Takže toto je příležitost tam pracovat. Tři další řečníci se přihlásili, paní Jiménez jako první a pak pan Zela, pan Stie. Děkuji paní předsedkyně. Chci také srdečně poděkovat za všechna prohlášení. A částečně to bylo zklamáním, ale vlastně částečně to byl realistický pohled na věc, protože vidíme, že e, tady ještě je nedostatek e, dat a spolehlivých statistických údajů. A Prostě není to ještě dostačující, dostatečný eh, příspěvek, aby se zhotovily mm, skutečně dobré eh, studie. Myslím si, že Eh, co se týče tlí přístup, těchto přístupů v genderové problematice, ten ještě se úplně nevykrystalizoval. Například v Evropě máme eh, téma násilí vůči jednotlivým pohlavím. O tom, s tím se v 28 členských státech zachází rozdílným způsobem. Máme tady zprávu o obětech eh, takového násilí, máme tady zprávu z výboru pro ženy. Existují země, které jsou toho názoru, že mm, Ehm, toto nemusí být všecko bráno v potaz, takže tady se postupuje velmi rozdílným způsobem a když teď hovoříme o těchto zemích, ehm, dneska ráno jsme na tomto výboru už také mluvili o tom, že se konalo zasedání se zeměmi AKP. Takže kolega Davod a ostatní kolegové se pokusili poukázat na tematiku tvořování genitálí. A tady se asi nedostaneme eh, eh, jen tak rychle dál. To je otázka vzdělání, kultury. Určité červené linie by tady neměly být překročeny. Existuje celá řada problémů. Eh, nejenom ta, problematika, ale také domovené sňatky Ehm, a to jsou také důležitá témata, ale nucené sňatky na to eh, řada zemí pohlíží jako na něco zcela eh, běžného. Ehm, my v Evropě můžeme měnit zákony, ale eh, nemůžeme mít vliv na zákony těchto jiných zemí. Pro naše partnery to není nic nelegálního a pak je velice obtížné se dostat v této oblasti ku předu. Další eh, téma. Eh, vy třeba říkáte, že není možné uplatňovat eh, sankce. Ano, taky si myslím, že to mm, by mělo být úplně posledním prostředkem, ale možná bychom mohli popřemýšlet o tom, že se řekne, že budou, peníze, že budou dostávat peníze ty programy, které budou zcela konkrétně zaměřeny na genderové aspekty, třeba vzdělávání a osvěta a teď byla řečnice přerušena. Ještě tam, prosím, kolegové, vaše to setkání si můžete organizovat venku, neslyšíme, když eh, se bavíte. Ano, děkuji. Děkuji, řečnice pokračuje, takže to je téma další osvěty. Eh, ženy Eh, si eh, to třeba sami přejí, nebo na některé věci se nalíží jako na sexy. Prostě pro nás je to některé věci, které působí strašně, ale eh, pro ně to strašlivě není. Je to otázka mentality. Tady se musí začít v vzdělávání a osvěty, nebo když se podíváme na vzdělávání dětí, často se posílají do školy jenom chlapci, protože děvčata se stejně jednoho dne vdají, takže to není tak úplně důležité je posílat do škol takže proč by to mělo být dobré a otázka je, co jim to vůbec do života přinese. A nebo když se rozdává e, jídlo, tak se rozhoduje, e, že jídlo dostanou chlapci. Takže tady se v jednotlivých programech musí najít ten správný přístup. A ještě další věc ženy a dívky jsou znásilňovány a jsou používány jako válečné zbraně v konfliktech. Děkuji vám. Mr. Zeller, a ne Mrs. T, Mr. Sanz. Děkuji, nyní paní Sele a paní Laura Sanchez a pak už uzavírám seznam řečníků. Takže nejprve pan Celer. Ano, děkuji. Hned eh, mohu eh, se připojit k tomu, co říkala eh, paní kolegyně. Samozřejmě můžeme rozpracovat ty nejlepší akční plány a přijít s nejlepšími finančními nástroji a naplánovat si opatření. Otázka je, jak to pak vypadá u těch příjemců. A kolegyně Hautala eh, říkala, že by se měl použít elektrického šoku. Já myslím, že to už u nás nemusíme dělat, protože jsme dostatečně to povědomí existuje. Ale nejenom v posledním týdnu Eh, při parlamentním shromáždění státu AKP, ale i na prosincovém zasedání veškeré pokusy eh, přinést společné usnesení, to všechno bylo mm, eh, zablokováno kolegy, kolegyněmi z těchto států. Vlastně jsme tímto byli minimalosrdně přehlasováni, takže vám musím říct, že to pro nás je určitá podmínka, měli bychom říct, je to pro nás podmínka, abychom s vámi mluvili o další pomoci, o dalších opatření, která vám mohou pomoci. A to bylo zcela chladně eh, odpovězeno, my máme své vlastní tradice, vy máte svoje tradice a my si eh, nenecháme vnucovat vaše tradice opačně. Takže eh, to znamená, že tady nemáme jenom problém s plány, ale se samotným provedením. S druhou stranou, s kterou probíráme tato témata a budeme je chtít i převést do praxe. A myslím si, že na tomto místě měli bychom měli ještě hodně pracovat, měli bychom si vyhledat správné partnery v zemích, kteří nebudou jenom na straně vlády a nebo eh, vlivných eh, lidí, kteří působí v této zemi. Musíme hledat jiné způsoby, jak eh, se přiblížit občanským společnostem a zjistit, jestli tam neexistuje něco jako ženské hnutí, s kterým bychom mohli začít spolupracovat. A to samozřejmě e, se musí, e, bude to pak daleko datelnější proces a náročnější proces, než když se o to pokusíme přes nějaké závazné smlouvy nebo podobné věci. Tady jsem už jednou říkal, myslím si, že alespoň zástupci a zástupkyně státu AKP, e, kteří s námi sedí v parlamentním shromáždění, patří k těm vedoucím a nejvíce osvěceným eh, lidem ve svých vlastních zemích a eh, s nimi, ale přesto s nimi nebylo možné tyto věci vyjednat. Okay, thank you. Um... Ano, děkuji. Nyní pan Davosti a pak Lola Sanchez. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat panelistům. Mám dva komentáře. Za prvé, Zcela jistě je zde význam toho, aby ženy měly větší moc, eh, proto aby tam byl větší růst. Eh, situace žen musí být posílena. Na toto téma už jsme schválili několik usnesení a souhlasím i s ostatními členy tohoto výboru, že to je zcela jasný cíl, jasný bod. Druhá věc vychází z toho přístupu založeného na mm, lidských právech Myslím si, že je důležité rozlišovat mezi lidským právem a mezi určitou praktikou, která může být třeba legální, ale není mezinárodně uznávána. Takže třeba eh, na AKT na Fiči jsme schválili velice silné usnesení, které také schválila velká většina. Téměř všechny politické frakce z Evropského parlamentu jej schválili ale celkově to bylo schváleno i většinou zemí AKT, respektive jejich zástupců. A tam se jasně hovořilo o tom, že zapotřebí rovné postavení žen a mužů, že se také zakazují například nucené sňatky, mrzačení ženských pohlavních orgánů. Tam jsme o tom opravdu jasně hovořili, o těchto věcech. Ale tak jsme také mluvili o tom, jak dosáhnout dohody a jak získat podporu v některých praktikách, které třeba v některých zemích se používají v Evropské unii. Ehm, to jsou třeba eh, interrupce nebo eh, stejnopohlavní sňatky. A stát tedy i toto máme prosazovat v jiných zemích jako lidská práva. Takže myslím si, že je opravdu důležité rozlišovat mezi těmito věcmi, pokud chceme něčeho dosáhnout na úrovni států AKT. A myslím si, že eh, někdy tedy je zde určité nedorozumění. Doufám, že Heidi třeba teď nepoužije ten elektrický šok na mě, ale třeba když hovoříme o těch interrupcích, tak si myslím, že je důležité opravdu rozlišovat. Některé věci jsou zásadní pro rozvojovou agendu a ty pak máme prosazovat a musí to být také věci, u nichž nalezneme schodu. A v neposlední řadě ještě Lola Sanchez. Děkuji za slovo. Já bych jste chtěla ještě nastínit jeden takový speciální přístup, který občas opomíme. Jedná se o politiku úspor. 53 3% žen ve Španělsku mělo problémy. Jde to kvůli tomu, že ty škrty dopadají zejména na odvětví, kde pracují ženy, nebo že to má větší dopad na ženy. Ženy mají větší problémy s nalezením práce. Ženy jsou většinou těmi, které pečují o děti my si myslíme, že je důležité eh, alespoň určitou minimální, minimální svobody ženy. Má tam být určitá minimální ekonomická nezávislost. A myslíme si, že ta politika úspor je taková, tou mač, je taková ta mačistická politika. Musíme se dívat i na vzdělávací politiky, protože vidíme, že dochází k určité realitě, která je se zavřenými dveřmi, která je neviditelná na venek. A chtěla jsem říci, že my o tom vlastně vůbec nehovoříme. Nehovoříme o politických koncepcích, o politických závazcích. Musíme si nejprve umědovit, co se vlastně děje, k čemu dochází a pokud s tím nic neuděláme, nebudeme všechno řádně monitorovat, tak nakonec budou o těmi obětmi ženy. Většinou také jsou to ženy, které dělají ty úkoly, které by měl plnit stát. Předsedkyně, já bych chtěla ještě požádat zbývají eh, naše panelisty, aby zareagovali na některé dotazy. Asi, ne, nebo, asi nebude čas reagovat na všechno, protože už nemáme dost času, ale jak už jsem říkala, k tomuto tématu se vrátíme na podzim. Budeme to projednávat i na plenárce. Takže možná na Žana Louisho bychom se mohli podívat, protože tam to bude spíše o té budoucnosti. Potom zástupkyně organizace Concord a pak Dagmar. Takže nejprve pan Jean Louis. Děkuji, paní předsedkyně, budu stročný. Souhlasím s nutností toho elektrického šoku, ale musí to být pouze s nízkým napětím, protože já jsem také, i, nebo já také se zabývám bojem proti mučení, takže toto nemohu úplně podpořit. My jsme zde slyšeli no, no. celou řadu věcí. Já si myslím, že některé věci prostě nemůžeme považovat za lidská práva. Slyšeli jsme zde celou řadu věcí o tom, co jsou normy, místní normy. Takže mm, často musíme hovořit o tom vlastně, jaké hodnoty, jaké jsou, jaké jsou ty normy, místní normy nebo státní normy jaké jsou praktiky. Přístup založený na ochraně lidských práv, ano, to zcela jistě je cesta vpřed. Také spolupráce s různými nevládními organizacemi a to je vše, co mohu říct, protože nemám tolik času. Děkuji. Nyní Cecil, prosím. Děkuji. Já to jenom doplním. Existují také mezinárodní závazky, k nimž se zavázala řada zemí eh, dohody AKT. Máme zde třeba pekingskou akční platformu, Mm, další věci, eh, hovoří se o tom třeba o přístupu ke zdravotní péči a tak dále. Takže existují již mezinárodní závazky na mezinárodní úrovni, o kterých můžeme hovořit v tomto dialogu, ale je důležité hovořit o tom s našimi partnery. A pak jsou zde velice dobré příklady. Třeba když se hovoří o těch nucených sňatcích, tak já jsem ráda, že jste mi také připomněli jednu věc. Je opravdu klíčové, abychom zde měli i zapojení eh, názorů mužů, chlapců, eh, a mm, protože to je také způsob, jak tu situaci změnit. Ten Evropský parlament má také roli přeskumu DCI a jejich programu. A teď, o tom, teď se o tom právě hovoří. Takže je důležité, abychom tam také přidali dostatek finančních prostředků na otázky politiky rovnosti mužů a žen. Ano, děkuji také, že jste nám připomněla, že zde máme i tu kontrolní roli při přípravě toho eh, nástroje DCI. Děkuji, Dagmar. A nyní paní Dagmar. Já jsem chtěla zdůraznit pouze jednu věc, když jsme hovořili o spolupráci s eh, občanskou společností. Eh, je také důležité využít občanskou společnost k tomu, abychom pohnali vládu k odpovědnosti i v našem rámci je dostatek, je tedy, je tedy nutné dostatečně financovat občanskou společnost, aby mohla hrát svou příslušnou roli na úrovni zemí. Pak chci ještě reagovat na tu politiku úspor, těch úsporných opatření. My se vlastně eh, už k tomu trochu dostáváme, protože máme zde eh, OSN Women vydává novou zprávu, o postavení žen v době 2015-2016, kde právě také analyzujeme třeba dobat úsporných opatření. Je tam celá řada zkušeností, z nich se můžeme poučit a které se mohou použít jak v severních částech světa, tak v jižních. Takže já vám mohu pouze doporučit, abyste si prostudovali tuto zprávu. A pak se chci ještě vrátit k tomu, co říkala Heidi máme všechny poznatky, všechny důkazy, všechna fakta, takže proč to nemůžeme přetavit v praxi? E, většinou potřebujeme určité důkazy, potřebujeme skutečnosti, takže teď bychom to měli využít, teď to zde máme a měli bychom s rovností mužů a žen učinit prioritu i na té mezinárodní spolupráci. Myslím si, že také i ten program GAP 2 bere v úvahu toto určité kulturní, ty, ty kulturní změny. Myslím si, že opravdu bychom měli být velice odvážní a být také velice ty naše cíle stanovit konkrétně, co nejkonkrétněji. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem panelistům, kteří nás dnes odpoledne navštívili, poskytli nám dobrý eh, vhled, dobré porozumění do této problematiky. Já bych chtěla ještě Eh, znovu apelovat na komisi, aby se zamyslela nad těmi svými sděleními, protože když si něco vydáte jako nějaké interní dokumenty, tak my se vlastně o tom nedovíme, takže my potřebujeme opravdu vědět, jaký je ten váš časový harmonogram. Já jsem se dneska ptala jak to je a když nám komise řekne, že vlastně oni sami neví, tak to je pro nás naprosto nepřijatelné. My nemůžeme dobře pracovat v našem výboru, aniž bychom znali váš harmonogram. Takže opravdu ceníme podrobnější informace. Děkuji všem panelistům, děkuji za to, že jste nám umožnili lépe porozumět této situaci a také jsme velice rádi, že jsme se dozvěděli, co se bude dít na těch hlavních konferencích v Addis Adebě a na těch dalších. Děkuji. Okay, so... Dobrá. Další řečníci v dalším kole, které bude týkat ECOWASu. speakers come to the platform? Mohou prosím řečníci předstoupit sem k předsednickému stolu? Okay, colleagues, we're going to go straight on because... Kolegové, takže hned se pustíme do práce. Ještě dva body na pořadu jednání. Ten zvuk zní trochu, jako kdyby tady přistávalo letadlo, tak eh, pozor. Takže bod 15, velmi důležitý bod. Já nejsem schopna se koncentrovat, když se mnou někdo mluví. Takže, jak říkám, jdu zásadní věc. Ekonomic, dohoda o ekonomickém partnerství se státy západní Afriky. Je tu eh, Christopher Fielner, zpravodajem, který je zpravodaj INTA. My eh, budeme mít stanovisko k eh, hospodářském dohodě partnerství, o partnerství s Ekovasem, neboli EPA. Máme tu čtyři experty. Paní Rita Schmidt z Německého institutu pro bezpečnostní otázky, která je z Berlína. Marika Lerch, kterou si asi pamatujete ze sekretariátu, která teď pracuje na výzkumném oddělení um, a která vypracovala zprávu o environmentálních a sociálních standardech v rámci um, EPA se západní Afrikou. Oproti dalším dvou EPAM tuto zprávu nám představí. Pan Evert Jan Brujer Concordu a pan Jajasou, který je zástupcem ekovasu. Takže bez dalších průtahů dám slovo Evitě Šmik na 6 minut. Já vám děkuji. Dámy a pánové, já bych chtěl potěšením, že se s vámi mohu podělit o některé informace o EPAS s a struktura se bude točit kolem pěti základních bodů. Nový přístup, který kombinuje liberalizace s udržitelným rozvojem, to není nic revolučního, ale jenom abychom si uvědomili, proč Evropská unie a země AKT vyjednaly tyto dohody. Hledali nějaký nástroj, který by byl kompatibilní s právem VTO, podle práva VTO. Je však eh, vyžadována reciprocita, čili státy a KT musí do určité míry otevřít své trhy. A k tomu se mnozí lidé vyslovovali, protože existovaly obavy, že to ohrozí místní produkci v rozvojových zemích. A dovolte eh, dva body k tomuto. Za prvé, teoretická empirická analýza ukázala, že liberalizace sama o sobě nevede eh, k vyšší konkurenceschopnosti, růstu a sociálnímu rozvoji. Za druhé, a to je teoretická i empirická analýza, která ukázala, že protekcionismus rovněž nevede eh, k sám o sobě k větší konkurenceschopnosti eh, rozvoje a růstu. Protože Samozřejmě, když se podíváme na konkurenceschopnost, tak za ní stojí celá řada faktorů, která určuje, jestli jsou země konkurenceschopné, jestli jsou schopny stimulovat růst. Ale je ještě těžší, aby tento růst přispíval k udržitelnému rozvoji. Proto tu byla snaha hledat nový přístup. A jako vás se snažil, aby liberalizace se snala, stala něčím, co bude napomáhat rozvojovým cílům. Druhá hypotéza je, že lze uplatňovat kritéria, jimž se bude hodnotit, zda dohody skutečně podpoří udržitelný rozvoj. Já jsem napsala krátký k tomu úvodní dokument, slyšela jsem, že to máte v elektronické složce, takže to projdu tyto kritéria jen velmi stručně. Tam se ukazuje, že EPA má minimálně potenciál přispět k rozvoji První kritérium, reálný eh, tržní přístup pro partnera z rozvojové země. Evropská unie úplně otevřela svůj trh AKT. To představuje velkou e, změnu proti tomu, co existovalo dřív z, v, v rámci umluvy z Lome. Státy ECOVASu jsou požádany eh, o mnohem nižší míru liberalizace. Existují bezpečnostní doložky, existuje prostor pro tyto rozvojové země a pro, včetně z ECOWASu, který umožňuje podpořit um, různé cíle, jako zlepšování sociálních a ekologických podmínek. Čili v té dohodě je vtělená určitá flexibilita. Více podrobností najdete uh, v mé zprávě. Dalším kritériem je to, zda ta dohoda přispívá k regionální integraci. Tady je to trochu smíšené. Dojednání EPA již samo o sobě přispívá k regionální integraci, protože se tím eh, to usnadňuje pro provádění externího eh, tarifu. Všem konkurence Evropské unie by i tak mohla vytlačit místní produkci. Proto musí členové ECOWASu liberalizovat i vůči sobě, ale také v širším africkém regionu. Jedině tak může EPA být eh, jakýmsi stupněm při eh, celkovém eh, liberalizaci a budování tržního prostoru v Africe. Liberalizace může mít některé negativní dopady, jako narušení místní produkce, nebo například mm, snižování tarifů, může to mít eh, špatné dopady na rozpočet. Proto je důležité monitorovat, co se děje při implementaci dohod. S tím se počítá. Šestý bod, šesté kritérium. Liberalizace je spojena s rozvojovou spoluprací, která je nastavena tak, aby pomohla zemím být konkurenceschopnější a uskutečnit potenciál této dohody. Třetí hypotéza je následující. Formulace EPO ECOVAS ve vztahu k lidským právům sice není úplně moderní, ale je to lepší než nic. A existují i další dohody, které mají lepší formulace, pokud jde o sociální otázky. Ale vyjednávání vždy znamená kompromis. Pro africké země to byla velice citlivá otázka. Je důležité, že EPA má nějaký odkaz na lidská práva prostřednictvím úmluvy v Kotonu a představuje rámec pro pravidelný dialog a konzultace. To je velice důležité, je to geopolitický argument, zejména v kontextu klesajícího významu Evrop, ekonomického významu Evropské unie v mnoha afrických regionech. Dále je to otázka implementace. Granty EU nejsou časově omezené, ale protože probíhají další jednání o T-typu a dalších věcech, tak obchodní preference postupně ztratí svoji hodnotu. A v ECOWASu je to omezeno pouze na zboží. Tyto preference ztratí hodnotu. Proto je důležité začít implementovat v brzké době. Další hypotéza, omlouvám se, že mám trochu spoždění, ale pokusím se to zestručnit, takže pátá, poslední hypotéza. Pozitivní dopady EPA nejsou zaručeny, nejsou také dané automaticky. I když je tu jistý potenciál, proč tomu tak je? Protože tu byly obrovské limitace kapacitního charakteru, které omezují možnosti využít příležitosti, eh, které EPA poskytují. Za druhé, existují i politické příčiny, které způsobí, že reformy eh, vyžádané EPA eh, e se zpomalí. To je obzvlášť relevantní ve vztahu k regionální liberalizaci, ale třeba také daňové reformě, která musí provázet liberalizaci tarifů. Takže ty zkušenosti dosavadní, které máme, jsou takové, že EPA je pouze jakýsi rámec. A pak závisí na aktérech, na lidech, na institucích, aby z té dohody eh, skutečně eh, něco získali, něco udělali. To, a to je eh, jednoznačně výzva pro všechny zúčastněné. Děkuji za pozornost. Um, a teď k Marie Leč, eh, která Tady máme eh, studie, toto je studie, kterou mm, připravilo naše politické eh, oddělení a srovnává se tady, sleduje se tady eh, EPA z západní Afriky a srovnává se s ostatními EPA. Předávám tady slovo, děkuji. Um, děkuji, jak už bylo řečeno, bylo to žádost v výboru, bylo to posláno členským státům a teď to bude zveřejněno i na internetu. Chtěla bych zdůraznit, že mm, je to v, v nejsou to oficiální stanoviska parlamentu, parlamentu. Udělám takový souhrn jenom nejdůležitějších poznatků a nalezů této studie. Eh, má dlouhý technickou přílohu a nejprve bych chtěla zdůraznit tři takové oblasti. Ehm, informace eh, nebo mm, omezení, která se týkají takového srovnání. Pole působnosti takového srovnání musí být omezeno, protože když jsme to psali, tak jsme měli jenom jeden text regionálního EPA. Ehm, to je to, o čem se už mluvilo. A mm, aby se to trošku rozšířilo, tato analýza, tak jsme začněnili jedno dočasnou EPA, jedna byla východní a jižní Afrika, a ty interní EPAS mají trošku jinou povahu, takže srovnání musí být pečlivě, se eh, musíte mm, obezřetně prováděno. Další omezením. Analýza se skutečně soustředí pouze na právní opatření a ne na skutečný dopad jejich mm, v terénu nebo na mm, to e, třeba na Cariforum nebo ECOWAS, to je pořád ještě nevyzrále a víme, e, že jsou tady meteorologické e, problémy s poměřováním dopadu jednotlivých opatření. A za třetí, kromě právních opatření, které se zabývají otázkami životního prostředí, tady budou jiné, jiné ještě vývoj, který bude mít dopad na sociální a ekologickou realitu. A to může být posouzeno jenom až později. Teď k lidským právům, to už jsme stručně eh, slyšeli, když se podíváme na všechny tři EPAS a srovnáme je, tak všechny mm, mají dimenzi lidských práv, takovou doložku lidských právech. Non-execution clause se tomu říká, je tady propojení s kotonskou úmluvou a obě strany mohou učinit příslušná opatření, pokud dojde k závažnému porušení lidských práv. A tady v tomto kontextu bychom měli zdůraznit, že v dohodě z Kotonu e, zásadní sociální práva jsou explicitně začleněna do definice lidských práv. Takže toto Ehm, tedy i pracovní podmínky, které jsou definovány ehm, Národní organizací práce. Ehm, standardy v oblasti ochrany životního prostředí v západní Africe, v Cariforumu EPA máme určité obecné odkazy týkající se koncepce udržitelného vývoje a e, zájmu ekologických. Tato koncepce udržitelného rozvoje musí být integrována na všech úrovních partnerství a ve všech třech dohodách máme určité sektorální opatření, které se e, zabývá eh, udržitelným řízením přírodních eh, zdrojů eh, hlavně Robilov a zemědělství. Ale Cariforum jde ještě o krok dále než o ostatní dvě dohody, které jsme sledovali, protože má konkrétně velmi obsáhlou dohodu o environmentálních standardech. Je to velice obsáhlé, jsou to tři, dvě klíčová opatření, která zmíním v této kapitole. Se počítá s ním, že státy se postarají o to, aby zákony a politika poskytnou vysokou úroveň eh, ochrany a budou i dále, dále začlenovat eh, tyto zákony a strany se dohodly, že nebudou snižovat eh, úroveň ochrany, aby jenom, jenom aby dosáhly určitých konkurenčních výhod. Kapitola navíc má takový monitorovací a konzultační proces, který je zde obsažen a v rámci tohoto procesu je možné eh, si vyhledat radu relevantních orgánů, které mají depolitizovat určité neshody. A mm, je tady potom výbor nebo takové grémium expertů, které, kteří to mohou provázet. Když se podíváme na sociální standardy, mm, tak je to podobná situace. Máme tady obecná opatření, která se zabývají sociálními cíly či politikami v, v dohodě s západní Afrikou a ve všech třech dohodách máme bezpečnostní eh, safeguard clauses mm, v případě, že na se vyskytnou větší sociální problémy. A pak konkrétní kapitola, která se zabývá sociálními standardy, standardy pracovních podmínek, to tady existuje v dohodě CARIFORUM a má to podobnou strukturu jako struktura, která existuje v oblasti ekologie. Eh, třeba mm, uznání eh, stejných pracovních podmínek eh, nebo mm, práva v, při práci, závazek poskytnout vysokou míru sociálních standardů, které budou v souladu s, s mezinárodními právy a pak je tu závazek nedovolit snižovat úroveň ochrany, jenom aby se docílo konkurenčních výhod. Tady máme také takový monitorovací konzultační proces, který je podobný jako proces, s kterým počítáme v případě standardů v oblasti životního prostředí. A pak je tu ještě jeden aspekt, který se týká sociální ekologické kapitoly Cariforum a to je trošku odlišné od ostatních dohod. Sice kapitoly jsou také pokryty takovým, ještě dalším postupem, ale je tady jedna výjimka, a sice takové poslední možnost, kdy všechny řášek na, řádná opatření byla učiněna, tak nejsou dovoleny um, obchodní nejsou dovoleny sankce. Jenom pro srovnání, mm, Eh, Cariforum je opravdu odlišné s těmito konkrétními eh, kapitolami, ale jsou tady dvě společné rysy, které bych ráda zmínila. Všechny tři dohody zůstávají, je tady rámec pro ně dohoda z Kotonu a tak dohoda z Kotonu eh, má také určitá opatření týkající se ekologických sociálních standardů 39 a 50 články, kde mezinárodní závazky jsou obsaženy, závazky týkající se pracovních podmínek. Ehm, s těmi se počítá, jsou tady zdůrazněny a také jsou tady opatření zaměřená na posílení spolupráce na tomto poli, ale není tu žádné opatření, tak jak to máme v Cariforum, pro zvláštní monitorování nebo pro konzultační postup. Další společným rysem, který to je jenom odkaz ehm, regionální Cariforum v západní Africe, tady máme silný institucionální rámec, zvláště parlamentní výbor a konzultační výbor, který Ehm, začlenuje ekonomické sociální partnery a také aktéry z občanské společnosti. A tento konzultační výbor je důležitý, protože konkrétně je zmíněn v celých těchto v tomto postupech o, o, v, Karif, v dohodě Cariforum a to, co se, toho, co se týká sociálních podmínek. Takže je to určitý rámec, rámec pro dialog o udržitelném rozvoji a otázkách s tím spojených. Shrnuli hlavní společné rysy ve všech třech dohodách. Neexekutivní doložka, která pokrývá lidská práva a základní eh, sociální práva, potvrzení principu z dohody Kotonu a eh, paradigma eh, udržitelného rozvoje a pak silná institucionální opatření jako rámec pro další dialog a sociální, dodržování sociálních otázek. A hlavním rozdílem je ona konkrétní kapitola, kterou máme v Cariforum EPA Ostatní dvě dohody eh, se musí spolehnout na tom, co už je v úmluvě z Kotonu, mm, nic víc, nic, nic, nic víc, nic míň, ale tyto dvě další dohody, ECOWAS a ta s Jižní a Východní Afrikou, stojí před otázkou, co se stane, až doběhne platnost dohody z Kotonu. Děkuji. Děkuji velmi za... Mm, ano, vzala se mi to z úst, protože zrovna jsme dnes o tom diskutovali, o tom, že eh, Kotonu, no, co se stane, až doběhne, takže musíme brát úvahu v tom všechny ty tři dohody v kontextu Kotoru. Ale eh, pokud se vrátíme k něčemu, co, o čem se teď, eh, co už nebude existovat za pár let, tak to bude velice eh, důležitým aspektem a musíme to zohlednit, až budeme, když mluvíme o dohodě s Kotonu. Takže děkujeme za tento přehled. A teď reakce jednak od mm, zástupce nevládní organizace, pan Evert Jan Brujer z Concord má jako první slovo a pak eh, přejdeme k zástupcům eh, z západu do afrických států. Nejprve eh, pan Brujer, který je z holandské eh, eh, nadace UNDA. Musíte to vysvětlit sám, protože vaše organizace není tolik známa. A možná otázky eh, jsou, jestli tyto dohody přispívají skutečně k dalšímu rozvoji. To je, myslím, klíčová otázka, kterou by měl tento výbor pochopit. Děkuji. Thanks to... Ano, děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat tomuto výboru za možnost, že můžeme také zde nám představit Concord. Já pracuji zde pro Portland Dad Foundation, která má pobočku zde v Bruselu. Ptáte se na to, zda dohody EPA přispívají k udržitelnému rozvoji zemí v západní Africe. My jsme připravili zprávu na toto téma. Tato zpráva je na, k dispozici na internetové stránce komise, takže můžete si ji všichni přečíst. A já vám teď řeknu ty nejdůležitější body této zprávy. Zástup, jsme velice rádi, Zapojovali jsme zástupce západoafrických zemí, také zástupce různých obchodních organizací, nevládních organizací. Ty nevládní organizace a další organizace stále eh, vyjadřovaly své pochyby ohledně dohod EPA a také byly proti těmto. Eh, my eh, jako Concord s nimi vždy spolupracujeme a vždy jsme se také snažili brát v úvahu jejich obavy a tyto jejich obavy ehm, si ehm, potom eh, říci nebo sdělovat i na evropské úrovni, ale oni tedy sami tedy zde bohužel nejsou, možná by to dokázali vyjádřit lépe. Teď tedy konkrétně ty dohody EPA začnu citací z prvního posouzení, k němuž došlo v roce 2004. To znamená, jak má vypadat ideální dohoda o hospodářském mm, spolupráci. Budu citovat. Ideální dohoda EPA má vypadat tímto způsobem. Má zlepšovat přístup na trhy Evropské unie, eh, eh, týká se to přístupu zpracovaných produktů z těchto zemí a má to také zlepšit i nebo má to zamezit přístupu evropských produktů, které mohou být eh, produkovány v, v afrických zemích. Regionální část EP se má také má také usilovat o pobídky k místní produkci a také k jejich lepší přidané hodnotě. To je tedy ten ideál, který byl stanoven v roce 2004. Bylo to staré posouzení, dnes už je tedy, jsme o 11 let dál. Concord se domnívá, že musíme velice opatrně sledovat i ekonomickou situaci v tomto regionu. 13 ze 16 zemí, které jsou Součástí těchto dohod EPA a ECOWAS mají obchodní deficit. To je výchozí bod, nebo to je jejich výchozí bod. Takže i když ten obchod mezi EU a západní Afrikou se zvyšuje, tak 13-16 zemí má obchodní deficit. Pokud se také podíváme na eh, domácí produkci těchto zemí, tak eh, třeba HDP Nigérie je asi 520 miliard dolarů, Nizozemsku je to 800, eh, takže je to opravdu téměř 60% více. Když se podíváme na nejsilnější ekonomiku v Evropě, to je Německo, tak je to 3600 miliard dolarů ročně a jedna z, nejvě- z nejmenších zemí západní Evropy, Liberie, tam je to 1,95. Takže ekonomika Německa je tis, o 1900, 1900 eh, krát větší než ekonomika Liberie, takže opravdu jsou zde velké rozdíly a musíme velice obezřetně mm, připravovat eh, myšlenku obchodních dohod mezi těmito regiony. Jaké největší obavy má Concord ohledně dohod EPA? Za prvé, jedná se o konkurenceschopnost i když část produktů byla vyčleněna, zejména jsou to citlivé zemědělské produkty, tak 75% toho obchodu má být liberalizováno. Už jsem říkal, že zde bylo v roce 2004 posouzení, teď o 11 let později by bylo dobré, abychom také měli k dispozici empirické údaje, abychom viděli, jaká je stávající situace. Byl jsem informován o tom, že generální ředitelství pro obchod pracuje na nové studii. Velice by nás eh, potom zajímaly výsledky této studie a také nás zajímá, jaký to ukáže dopad na západoevropské země. Takže konkurenceschopnost je takovou hlavní obavou, kterou vyjadřujeme. Konkurenceschopnost západoevropských zemí. Dále, podle našeho názoru je důležité jako prioritu vidět regionální, silnější regionální integraci. Pokud jsem dobře pochopil příspěvek paní Evity Šmik, tak ona rovněž říkala, že regionální integrace v západní Africe by měla být rychlejší než ta integrace nebo ta spolupráce mezi Evropskou unii a západní Afrikou. Pokud, se, pokud jsem to špatně pochopil, tak mě prosím opravte. Dále víme, že zapotřebí v západoafrických zemích provést eh, systému daňové zákl- zá- zá- daňového systému, například výběr daní nebo rozšíření daňové základny, ale stále se ukazuje, že tyto země velice ovlivňují cla eh, a, a, a ta cla vlastně by přišly. Takže třeba Nigérie by vlastně z něj přišla o 30% svých příjmů, které by plynuly právě z těch cel. Byla to speciální studie z roku 2013, kterou provedlo Institut ECOWAS. Dále mm, už jsem hovořil o tom, že by, byly, že by došlo ke snížení těch tarifů a cel. Budou tam pak také ještě i určité požadavky ze strany VHO takže se vlastně zmenší ten prostor pro ty politiky. Takže to jsou takové hlavní obavy, které vyjadřujeme jako Concord. Dále si rovněž klademe otázku, zda Evropská unie nežádá o toho regionu příliš mnoho, protože tento region řekl dobře, 60% liberalizace, to bychom mohli schválit, ale nakonec druhá strana to neschválila, takže ten výsledek je 75 Na závěr bych ještě chtěl vám říci další citaci z jedné zprávy, která se týká situace po dohodě z Kotonu, příprava nové dohody. Oni se také mají určité Eh, komentáře, které se týkají těch obsahu těch budoucích dohod EPA a toho přípravu. Cituji. Během jednání v minulých letech, které usilují o dokončení dohod EPA, eh, zde také byl se, se ukázalo, že ty dohody EPA jsou vlastně cíl sám o sobě, místo aby vlastně podporovali cíle umluvy z Kotonu. A druhá citace. V oblasti ekonomické spolupráce a obchodu je velký problém v oblasti koherence. Evropská obchodní politika je často založena na výlučné politice, místo aby toho aby brala v úvahu i další obchodní um, aspekty. A to, je, tak, to se také ukázalo problémem při vytváření nových dohod EPA. E, dohody EPA jsou vytvářeny spíše silou a nejsou, tento postup není obecně schvalován. Je také důležité, aby zde byla opravdu obchodní rovnováha mezi Evropskou unii a e, zeměmi a ta nerovnováha v nás vyvolává znepokojení. Takže to byla ta situace, e, citace ze zprávy Nizozemské instituce pro zahraniční věci. Pak, jsou zde, pak je zde i znepokojení vyjádřené obchoč, ob, e, občanskou společností se zemí ECOWAS. E, takže my jsme byli požádáni, abychom také výboru INTA eh, vyslali silný signál. A to v tom smyslu, že ty eh, dohody nejsou v souladu s cíly udržitelného rozvoje tohoto regionu. Děkujeme. And we'll move to our final speaker on the panel, who is Mr. Yaya So Posledním naším panelistou je pan Jajasou, který zastupuje Kovas. Um, Čili jaký je váš názor na tento dokument? Byl ratifikován všemi eh, státy ECOWASu? V jaké je to fázi? Já vám děkuji. Paní McEvan, děkuji také výboru rozvojovému výboru Evropském parlament, Evropského parlamentu, který nás eh, sem pozval, povolal. Chci také pozdravit některé zástupce některých států ECOWASu, například vidím tady zástupce pobřeží Slonoviny, Benin a Togo. Takže paní Makevan, já bych chtěl jenom upřesnit, té dohodě, kterou jsme vyjednali a podepsali s Evropskou unii. Západní Afrika vlastně zahrnuje eh, tyto eh, některé státy plus Mauretánii a ten text, který jsme vyjednali a který jsme akceptovali, zahrnuje určitý celkový konsenzus, na kterém se shodly státy Západní Afriky a Evropské unie, ohledně jednak přístupu k trhům, dále doprovodná část, to znamená rozvoj, a pak eh, celkově text dohody o přístupu božím. A oproti tomu, co řekl náš kolega z Concordu, tak jsme zatím ještě nedojednali služby. O tom se vůbec nejednalo. Čili otázka služeb a další obchodní otázky budou předmětem jednání v budoucnu. Jinak ta stávající práce se řídila participativním přístupem který zahrnuje státy, státní zprávy, národní parlamenty, regionální parlamenty a některé nestátní aktéry, jako je soukromý sektor, občanská společnost, na té, eh, to hodně zdůrazňuji, se uskupení producentů a akademici. Ehm, komise eh, ehm, CDA Všichni se připojili do tohoto participativního systému. na základě kterého jsme vyjednávali s Evropskou unii. To nám umožnilo se skupit názory různých subjektů, včetně subjektů z občanské společnosti, které jsme požádali o názor, včetně názoru producentů a zástupců soukromého sektoru. Ještě jednou k tomu chci říct, že to bylo tedy na, na úrovni, přistoupení na úrovni vysoké politické, na úrovni hlav státu. Víte, že tu byly určité bloky a pak prezident Makesas, prezident, prezident eh, Senegalu byl eh, jmenován jakýmsi eh, dohlížitelem nad vyjednáváním. A díky tomu jsme potom eh, uzavřeli dohodu, která je dohodou jak obchodního charakteru, protože samozřejmě je to volně, o volném obchodu, ale má silný rozvojový aspekt. Protože předpokládá také zlepšování konkurenceschopnosti, o které jsme se tady před chvílí bavili, která je důležitá pro rozvoj a také posílení institučních kapacit, posílení jednotlivých aktérů. A také kompenzace některých ztrát fiskálního charakteru. Takže architektura této dohody je strukturována na základě několik základních témat. Komerční partnerství pro eh, roz, udržitelný rozvoj. Tady je důležité jednak zaručit eh, komplementaritu mezi obchodem a čistým rozvojem. Protože samotné uvolnění obchodu, jak tu bylo řečeno, nestačí nutně zajištění udržitelného rozvoje, pokud není provázena úsilím o posílení konkurenceschopnosti. Takže tohle všechno je velice důležité Další důležitý bod je schopnost té dohody. Tady jde o to, co vlastně očekáváme od Evropské unie, že udělá e, v zájmu e, naplnění těchto cílů. Máme program e, PAPET, který je, tak, který je také velice důležitý který je právě o té implementaci. Rozdíl je mezi eh, některými mechanismy. Některé regiony jdou dál oproti CDO, ale to, co se předpokládá v naší dohodě, čili s Evropskou unii, to je dohoda, která má, připisuje velký význam konzultaci a mediaci včetně spolupráce na poli soudní pomoci. A tyto mechanismy umožňují také eh, odvolání se k VTO. Takže jsme se dohodli, tím se dostáváme zpátky k otázce koncenzu. Um, ehm, kdy ty tři hlavní cíly, cíle rušení tarifů budou aplikovány eh, v průběhu, eh, tedy podle základních norem CDAO. A jsou tu opatření proti dumpingového charakteru, dále ochrana eh, produkčního odvětví. Na to jsme také nezapomněli. Máme tu také ustanovení, které členským státům eh, zakazují eh, vyvážet některé eh, produkty na externí trhy. Všechny tyto prvky dohromady tu má, vlastně vedly k dohodě, která má silný rozvojový element Chceme mít společný eh, program, eh, v kterého se budou podílet eh, všichni aktéři, včetně občanské společnosti, které budou mít přístup k těmto správním orgánům. EPA. Jednou z výzev EPA je účinnost financování aspektu rozvoje čili EPA pro rozvoj. Ten eh, náš nástroj, který by nám eh, měl umožnit mít eh, v čase udržitelnou dohodu, která by zajistila udržitelný růst, diverzifikaci, posílení konkurenceschopnosti našich ekonomik a zlepšení nabídky našeho vývozu směrem k Evropské unii a samozřejmě také podpora investic. To je to, co bychom si přáli. Ale abychom tuto dohodu realizovali, je důležité mobilizovat zdroje. Jaké prioritní projekty chceme financovat? Každopádně musí mít eh, dostatečné financování za účelem podpory růstu. Závěrem mi dovolte říci, že bez tohoto EPA by eh, hrozilo, že se celý region rozpadne. Protože by existovalo ve západní Africe několik obchodních režimů. Přitom CDA je vlastně ekonomická, eh, ekonomická považována za ek, určitou ekonomickou obchodní jednotku, ale hrozilo by eh, její rozložení, její rozklad. A pak některé eh, státy jako Ghana a pobřeží Slonoviny eh, by byly postiženy eh, ztrátou konkurenceschopnosti. Takže tím chci odkázat na ten dokument Concordu, když oni navrhují ehm, tu liberalizaci 60%, tak když se dostanete na 60%, tak oproti tomu některé země by liberalizovaly jen 15-20%, což není žádoucí. Také jsme mluvili, zmínili služby. A jde o významné um, ztráty uh, v oblasti celních poplatků Nigérie. To je něco, co se bude muset ještě řešit. Tím vám chci říct ještě jednou, že tyto ztráty celních příjmů jsou relativního charakteru. Jsou tu země, které mají velmi nízké fiskální tlaky a pokud to budou makroekonomické reformy, tak se tím eh, zvýší eh, tato část a sníží se tím ty ztráty. Každopádně CDAO západní Afriky si přeje, aby výbor pro rozvoj podpořil tuto dohodu, kterou jsme uzavřeli s Evropskou unii. A tím vám děkuji za pozornost. Děkuji za tento přehled ehm, ehm, to byl pohled na věnávání ehm, od vás. Kolegové, teď kolega Filner, který je eh, zpravodaj, nejprve mu předáme slovo, eh, uvidíme, jak dobře s vámi zacházelo eh, v tomto výboru ve srovnání s DV, když se vám dali čokolády, takže a pak předáme slovo Norbertu Neuserovi a pak stínovým zpravodajům a všem ostatním kolegům. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za ty čokolády, za sekretariátu. Já budu Um, posilovat tuto soudržnost této oblasti. Důvod, proč jsem přišel, je, že jsem chtěl si poslechnout vás, um, kolegové. Um, vím, že tady máme stanovisko, dokument, ale nejsou všechny perspektivy zohledněny v tomto stanovisku. Možná bych mohl položit jenom dvě otázky. Za prvé, první otázka na komisi, protože když jsem slyšel eh, o těch nejrůznějších oblastech, kde je propojení mezi dohodou z Kotonu, což je tady klíč, protože to je eh, základní eh, část, která udržuje sociální standardy a standardy v oblasti ochrany životního prostředí v této dohodě. A bylo by zajímavé si vyslechnout perspektivu komise, jak oni nahlížejí na eh, to, že doběhne dohoda eh, z Kotonu. Eh, protože jsem slyšel různé pohledy na věc. Jsou tady, někteří říkají, že to je problém, někteří říkají, že to no, může být problém, někteří, že ne a komise musí mít nějakou cestu. A za druhé, já nejsem schopen dát dohromady tyto dvě věci, které slyším od našich přátel z Ekovasu a Concordu. Občanské společnost byla začleněna. Eh, jak byla do toho začleněna? Protože mám dojem, že ECOWAS říká eh, víceméně, že tady je na palubě eh, občanská společnost, ale přátelé z Nizozemska z Concordu říkají, že ne. A to je otázka hm, fakt, takže hm, jsou začlenění, jsou v tom, anebo ne? Děkuji. Děkuji a zástupce komise je tady, tak může odpovědět otázky, na otázky. Um, tady, kromě konkordu nemáme ostatní zástupce eh, občanských společností. Um, ehm, tak vezmeme otázky. Robert Noize je zpravodajem stanoviska této věci. Ano, děkuji. Děkuji i za dobrá stanoviska, i když jsou hodně rozdílná, to nám rozhodnutí stěžuje, než by nám to mělo usnadnit. Ale proto pořádáme takové slyšení. Mě by zajímalo, proč se méně opíráme o výsledky eh, Carifora, proč se méně orientujeme podle nich, protože jsou to oblasti, které fungovaly dobře. Proč v ECOWASu eh, se jde jinými cestami? Druhý bod který mě irituje, e, jsou odkazy na kotonu. Nikdo v současné době neví, jak to bude pokračovat dál. Nikdo neví, kdy e, e, EPAS budou s EKVAS, zeměm EKVASu uzavřeny. Má to vůbec ještě smysl? Na to krátké časové období odkazovat na kotonu. Konkrétně ta, pořád se tady znáší výtka, že sociální a ekologické standardy jsou příliš málo zohledňovány. Ano, tady bychom měli rádi další informace a potom eh, začlenění o občanské společnosti. Já si myslím, že to dosud bylo nedostatučující, ale o zástupce ECOWASu eh, jsme slyšeli, eh, že se budou zřizovat grémia, tak aby později občanské společnosti se účastnit mohly. Pro mě to zní tak, že občanská společnost dosud nebyla začlena nebo se neúčastnila dosti silně, takže to jsou mé otázky k tomu. a pak stínový zpravodaj pan Zela a Anna Marie Hojbuk. Ano, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také eh, odborníkům že nás tady tak provázejí a hlavně, to se říkal zástupce z ECOVASu, ten se vlastně postavil velmi eh, k této dohodě a komu mám věřit více. Eh, on jako zástupce, jemu jako zástupci těchto států anebo eh, veřejnoprávní německé televizi, že přesně v době, kdy se probíhala diskuse v neděli v jeho evropském magazínu, přinesl příspěvek, kdy se varovalo před tím, co dělají ti zlí hoši, tady africké státy, že vydírají vypadají. A mm, co se týče dohod o volném obchodě, se tady přebytečná výroba z Evropy posílá do afrických států. Bylo to ukazováno na příkladu Ugandy kdy se eh, počítá s tím, že bude uzavřena separátní dohoda o volném obchodu a Ghana, kde od roku 2009 na dobrovolné bázi mm, mm, existuje taková úmluva o volném obchodu. Takže v Ghaně teď eh, je přebytek e, drůbeže z Evropy, ta země je tím zaplavená a e, domácí zemědělci se tím ničí. A to bylo uvedeno jako varovný příklad. Bylo řečeno, co všechno, jaké škody tam dělá Evropská unie, když um, africké státy mají dohody o um, volném obchodu um, a chtějí do ní vstoupit s Evropskou unii. Takže otázky byly položeny. Máme ještě pár dní času, abychom se trošku intenzivněji zabývali celým tématem. A pokud nepřijde nějaký silný závazek ze státu západní Afriky anebo z ekonomického společenství západoafrických států k této dohodě nebo umluvě, pak e, budeme muset vést dosti obtížnou diskuzi. Děkuji. Děkuji. Marie Hojbu. Ano, děkuji. Pro mě je tady hodně otázek otevřených. Slyšela jsem o spoustě výhod, ale uh, Postrádám tady takové celkové pozadí. Tak například posouzení dopadů. Tak, jak jsem to teď pochopila, tak eh, v této situaci neexistuje žádné aktuální posouzení dopadu. Když se tak podíváme na cíle eh, rozvoje, jestli to můžeme s nimi uvést v soulad, ale já myslím, že takové posouzení dopadu musí být uděláno předem a nemůže se to eh, podávat později. To je něco, co mě velice irituje. Pak ještě k přístupu k trhu. Tady mm, vyjednávám mezi Eh, jedním z nejbohatších regionů světa, a sice Evropskou unii, a eh, jedním z nejchudším regionů eh, na světě. 12-16 zemí jsou státy CD, takže tyto státy LDC, ty stejně už mají jednostranné obchodní preference, mohou to dodávat bezcelně do Evropské unie proč, z čeho by měla vyplynout ještě dodatečný komerční výhoda pro tyto státy. Oni teď, um, jak to alespoň bylo vyjednáno, eh, musí 75% svého trhu otevřít. A kde pak zůstává ochrana regionální výroby? Zdá se mi, že tady ještě některé věci nejsou zcela v rovnováze. A to mě dost vadí na těchto dohodách. Další bod eh, perspektiva dlouhodobého vývoje. My dovážíme převážně suroviny, ať jsou to um, zemědělské suroviny, nebo um, kakao, um, bavlna, dřevo ba, a tak dále, nebo je to uh, ropa, nebo jsou to tedy zdroje, um, suroviny, které byly zpracovány a které vytváří další hodnotu v Evropě, jak to koresponduje s podporou rozvoje v těchto zemích. My ale exportujeme proti tomu zpracované produkty, tam, kde už jsme vytvořili eh, přidanou hodnotu u nás. A to vlastně považuji za dost obtížnou situaci. A um, liberalizace obchodu um, ehm, těmito EPA, ta um, riskuje, že, tady riskujeme, že budou dávány k dispozici další suroviny. A to by ještě více tyto země mm, vytlačilo z tohoto globálního vytváření hodnot. V tom vidím obrovský problém. A myslím si, že se zmenšují manevrovací prostory pro tyto země a že mají eh, menší možnost ochránit své vlastní ekonomiku a své vlastní eh, výrobce bylo taky řečeno, že myslím, že dokonce zástupce eh, eh, to řekl tady, že eh, bude chybět vývozní daň. To jsou všechno důležité příjmy pro rozpočet těchto zemí. Považuji to taky za dost těžkou věc, musíme to znovu promyslet. A zemědělství. To je bod, který mě osobně leží na srdci. Zemědělství je eh, klíčovým sektorem v západní eh, Africe. 60 eh, zaměstnaných, 80 potřeby potravin pochází právě z, těchto, z tohoto regionu. A když se tak podívám na chování evropské zemědělské politiky, tak mám velké obavy, protože dovozy zemědělských surovin, které jsou pak zpracovávány na místních trzích, ty jsou většinou liberalizovány. A teď mám aktuální příklad mléko. Já jsem je zkušen omezená, ta kvóta teďka padla Eh, eh, máme mlečný eh, průmysl, který mluví o tom, že Afrika má být trhem budoucnosti, takže my už ten, ty, tam, my vyvážíme tyto produkty a tím se, dává, se dostává pod tlak ta lokální výroba. A to už mě vadilo před 20 lety jako zemědělkyni, že sotva mohu dostat v Evropě cenu, která pokryje náklady, tak mý kolegové někde v Africe se to ztratí. A to je bod, který bychom určitě měli ještě více probrat. Tak zatím to takto ukončím, ale mám hodně výhrad a obav a v této zprávě zcela jistě budeme ještě podávat řadu pozměňovacích návrhů. Okay, thank you. Now we've got... Děkuji a teď ještě tři další řečníci, maximálně dvě minuty mají, protože už um, máme málo času na poslední bod. Thank you, Madam Chair, and thank you to... Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také všem panelistům. No já si myslím, že je zde několik otázek, ale nakonec se budeme muset rozhodnout, zda jako Evropský parlament tomu dáme souhlas či nikoli, takže mm, nemůžeme znovu otevírat ta vyjednávání. Takže tím se vlastně dostávám k takovým poměrně praktickým otázkám, zejména na paní Šmige. Eh, jejíž příspěvek se mi velice líbil, líbily se mi i ostatní příspěvky, ale vaše studie byla velice zajímavá. Vy jste tady nemalovala žádný, eh, vy jste to nějak nelakovala na růžovo, vy jste spíše vypíchla to, ty, ty dobré stránky a ty špatné stránky. Chci se zeptat, jak by to bylo s vývojem v ECOWASu, pokud by Evropský parlament hlasoval negativně? Zajímal by mě váš názor. Tak, zástupce Concordu. Rovněž vaši zprávu jsem si přečetl. Říkáte, že ti vyšší pracovníci zemí jako vás se rozhodli v roce 2013 podepsat tu dohodu e, kvůli tomu, že Evropská unie na ně činila nátlak. Takže vlastně říkáte, že oni byli e, donuceni, nebo že, že na ně bylo tlačeno, aby podepsali tu dohodu. Tak pokud se k tomu můžete vyjádřit. Děkuji nyní pan Kristian Preda, pak paní Sarčentýny a pak paní Silva Pereira. Kristian, prosím. Děkuji. Děkuji všem přispěvatelům dnešní odpoledne. Otázka, kterou už někdo položil ohledně dialogu s občanskou společností. Zajímalo by mě, co to znamená konzultovat eh, ve občanskou společnost kvantitativního hlediska, pokud tedy je odpověď ano. Dále. Nesmíme padnout do té pasti obvykle, do které jsme padli vícekrát, a to je jakási eh, vlastní stigmatizace Evropské unie která pak zodpovídá za všechno zlo, za všechno špatné, co se děje, a která je víc zodpovědná než místní politické elity. Já myslím, že to je velká chyba. To o tom hovořit tak, jako kdyby první zodpovědnost nebyla v rukou e, těchto režimů. je přitom nezbytné zejména respektovat lidská práva, to je konec konců vepsáno i v preambuli těchto TEPA. To, že se s, s, um, strany přihlásily k respektování, dodržování lidských práv. Samozřejmě jsou tu uh, velké politické krize a křehkost těchto států, které vedou k tomu, že dodržování lidských práv, lidských práv je někdy problematické. Já se však domnívám, že to je otázka, kterou je potřeba bedlivě analyzovat. Nesmíme se přitom stigmatizovat a říkat, že Evropa dělá víc chyb než ehm, aktéři režimu. Na to pozor. Děkuji. Judy Sargentini. Judy Sargentini. Děkuji, paní předsedkyně. Celá řada otazů už vlastně byla zodpovězena paní Marie Horser. Abych na to chtěla navázat. Jak jsme slyšeli od zástupce, od váženého zástupce ekovasu, jsou zde určité časové překážky, což by bylo proti obchodu. Hmm, myslím si, že to je možná problém vyjednávání v diplomatické sféře, ale ne v té politické sféře. Ta konečná rozhodnutí budou politická. Africká unie navrhuje, abychom celý region považovali za nejméně rozvinuté země, ale Evropská unie byla ochotná jít eh, do Světové pochodní organizace a žádat, aby třeba Moldavsko bylo vlastně tou nejméně rozvinutou zemí v Evropské unii, takže možná, když jsme byli ochotni žádat to za Moldavsko a nejsme ochotni žádat e, o to v případě zemí Ekovasu, tak je to problém. Víme, že vnitrostátní parlamenty o tom nebudou jednat, protože vlastně oficiálně o tom nemusí jednat, ale my jsme o tom hovořili a dostáváme se vlastně do e, děsivé situace že vlastně máme pocit, že známe to rozhodnutí nebo tu situaci lépe než africké země přímo. Ale myslím si, že bychom spíše měli dobře naslouchat občanským společnostem z těchto zemích. Možná byste také měla být lepší debata s vnitrostátními parlamenty. Eh, byli jste třeba, byli jste zde nedávno eh, ve Fidži, Hovořili jste se zástupci místních parlamentů a oni také eh, říkali, že nejsou spokojeni se způsobem jednání o těchto dohodách. Takže myslím si, že bychom neměli zde mít takový ten paternalistický přístup, pokud se, ne, pokud se domníváme, že ta dohoda není dobrá. Děkuji nyní Pedro Silva. Děkuji za slovo. Podle mého názoru je Evropský parlament eh, trošku v úzkých eh, na konci těch dlouhých vyjednávání se parlament musí rozhodnout, zda schválí nebo zamítne to, co bylo vyjednáno. I týkalo se to jednání s 16 zeměmi. Musíme tu situaci vzít v úvahu. Zasněla se celá řada zajímavých věcí, já bych k tomu chtěla ještě něco dodat. Chtěla bych se zeptat našich odborníků, panelistů, aby se vyjádřili ke dvěma věcem. Za prvé, hovořilo se zde o asymetrickém přístupu je ta dohoda tedy opravdu dostatečně symetrická? Je tam symetrická liberalizace? Je to také udržitelný způsob? Je tam, a je také to přechodné období dostatečně dlouhé? Zároveň jste zaznělo, že ty země přijdou o výnosy z cel a že je důležité kompenzovat to různými speciálními kooperačními programy nebo nějakými podporami příjmů nebo důchodu. Víme, že už tam jsou eh, zavedené určité kooperační programy nebo jiné alternativní způsoby eh, podpory důchodu, ale chci se zeptat, zda to bude stačit, zda to opravdu vynahradí ty ztracené příjmy z cel. To jsou dvě takové zajímavé, spíše technické otázky, o nichž bychom se rádi dozvěděli něco více, abychom se jako parlament mohli pak rozhodnout. A také mě zajímá i to, jaký by byl dopad, kdyby se nedošlo k té dohodě. Děkuji ještě, než dám slovo panelistům, aby zareagovali na dotazy, tak máme také zde tři zástupce komise. Mám zde tři jména. Paní Galina z generálního ředitelství obchod, pan Georgo Kopiči paní z generálního ředitelství DEVKO. Nevím, zda všichni tři chcete hovořit, nebo... Takže nejprve eh, zástupce generálního ředitelství pro obchod. Prosím, dám vám pár minut. Ano, já celé jistě dám slovo i kolegům. Děkuji za to, že jste nás přizvali a já bych ráda zodpověděla několik otázek, které jste padly během odpoledne. Myslím si, že je důležité si uvědomit, že to je opravdu dohoda podporující rozvoj. Rozvoj není pouze nějakým vedlejším rysem a ta e, rozprava, která, probrala, e, která zde proběhla, ukázala, že by bylo dobré možná mít nějakou technickou schůzku, abychom vám tam mohli ještě vysvětlit, proč je to opravdu dohoda, která podporuje rozvoj. Dále bych chtěla zdůraznit, že máme dlouhodobé závazky podporovat tento region nikoli pouze liberalizací, ale i dalšími způsobymi. Máme zde eh, článek 54 odstavec 3 ve smlouvě, který o tom hovoří. Také je zde celá řada jednotlivých prvků, které ilustrují situaci. Nechci to zopakovat, ale chci se vyjádřit k těm ztrátám eh, z příjmů eh, z cel. Máme zde článek 60, který říká, že by mělo dojít ke kompenzaci těchto ztracených cel. Ještě budu citovat takové poměrně nové eh, studie Světové banky. Ta říká, že EPA, tak jak je dnes strukturovaná, eh, protože některá ta posouzení ta vlastně se vztahují k té minulé situaci. Takže ta Světová banka říká, že pro velké ekonomiky, jako je Nigérie, by ty ztráty by úplně eh, za celý ten postup, za těch 20 let, tvořily zhruba takže v podstatě je to téměř se to blíží nule. Já navrhuji, abychom si udělali takovou technickou zkusku, kde vás můžeme seznámit s těmito věcmi. Dále, vývozní um, náhrady. O tom se také hovořilo v těchto dohodách a projednávalo se to. Mohu říci, že ty nejméně rozvinuté země se k tomu rozhodly připojit a jde o to, že zde máme pravidla původu, která jsou nesmírně důležitá a výhodná pro tyto země. Musí, uvědomíte si to, ať když se třeba když se podíváte třeba na produkty, jako jsou kuřecí maso nebo mléčné výrobky, tak je to opravdu úspěšné. Takže mm, to, co se dováží do těchto zemí, není, nepochází z Evropy většinou třeba to kuřecí maso je z Brazílie. Ještě bych se chtěla vrátit k té zásadní otázce kotonu. Paní předsedkyně, vy jste velice správně řekla, že ty, ty principy dohody z kotonu jsou vlastně zde pevně zakotveny. A musíme říci, že opravdu dohoda z kotonu je pro nás velice důležitá chci také říci, že ta dohoda s Kotonu byla určitým monumentálním strukturou. Hovořili jsme, že tam bojujeme proti dětské práci, proti eh, korupci, takže je to opravdu velká struktura. Bojíte se, jak to bude teď, po té, co ta dohoda v roce 2020 vyprší? Já bych ráda řekla, že musíte také vyjádřit respekt eh, k partnerům této dohody eh, takže když se ptáme, jak to bude za rok 2020, máme dnes dnešní dohodu z Kotonu. Jaké to má právní dopady? Ty možná nejsou tak úplně eh, jasné, očividné. Mohu říct si, ano, až ta dohoda eh, vyprší, tak budeme v rámci těch dohod EPA mo moci, vyři, mo, moci ještě dohodnout nějaké lidskoprávní doložky. Dnes je to tak, že Evropa Mm, pod, mm, podepisuje dohody na základě těchto zásadních eh, principů a potom můžeme uplatňovat určitá opatření. Co to znamená pro budoucnost? Eh, právník by vám vysvětlil, že jsou tam určité legitimní očekávání, ať už tam bude dohoda z Kotonu platná či ne. Myslím si, že zde došlo k určitému nedorozumění, protože to, že některá dohoda vyprší, tak eh, přece nemůžeme říci, že vlastně uh, Eh, už to jako jaksi končí, takže je to stále podepsané, podepsali jsme to, takže si myslím, že z toho bychom neměli dělat problém, protože dohoda z Kotonu, tak jak je, pokud tam bude nějaká další následná dohoda, a to já vlastně o tom příliš nemohu říci, protože ještě všechny možnosti jsou na stole, ale to, co bylo podepsáno, tak eh, to bylo podepsáno s legitimním přesvědčením, že ty základní principy budou dodrženy. Podle Lisabonské dohody článek 2.15 můžeme vždy uplatňovat restriktivní opatření. Takže máme celou paletu různých nástrojů, které jsou eh, možné využít. Uh, Eh, ještě bych chtěla upozornit na jednu věc, vzhledem k tomu, že jsem zde teď v Evropském parlamentu. Je velice důležité uvědomit si, jak říkala paní doktorka Šmík, máme se určitý prvek, který je možná složitý a je to tím je monitorování těchto zpráv, těchto dohod. Opravdu v, přímo v této dohodě zde máme parlamentní schromáždění a také občanskou společnost a navíc ještě observatoř. Mohli byste nám pomoci v tom monitorování? Já si myslím, že právě Evropský parlament by mohl hrát velkou roli v tom monitorování, protože, jak víte, tak eh, teprve praxe ukáže, jak, to, jak ta dohoda bude vypadat. Eh, myslím si, že na papíru to vypadá velice dobře, ehm, snaží se to využívat, eh, vypadá to kvalitně, ale opravdu se ukáže až v praxi, jak, jak ta dohoda je funkční. Omlouvám se, že teprve teď tedy dám slovo kolegům, ale ráda bych, aby právě třeba kolega z generálního ředitelství Davko si vzal slovo, protože právě podpora zemědělství je velice důležitá. Děkuji. Jestli můžete, prosím, maximálně stručně ty rozvojové aspekty. Co, co na to DG Devko? Jenom velmi stručně. Pokud jde o tu část rozvoje, tak je tu první část nepočítal se s dodatečnými fondy. Ale pokud e, jde o sektory koncentrace, ty byly jasně definovány v souladu s našimi závazky z ledna 2014, to znamená CDAO, e, to znamená, že sektory zemědělství, energetiky, dopravy, regionální integrace a podpory občanské společnosti, která byla jasně zmíněna, budou mít prioritu, mají prioritu v rámci 11. kola. Takže e, v tom doprovodném programu, tam je, se počítá z doprovod, tam je doprov, e, rozhodnutí rady z dubna 2014, března, 6,5 e, miliard eur doprovodných op, opatření. Těchto 6, z těch 6 miliard 3 jsou z evropských institucí, dva, nebo jedna miliarda od EIB, eh, která se formálně zavázala prostřednictvím podpory infrastruktury v západní Africe a 2, 2 miliardy od členských států. Takže 3 miliardy Evropské komise v různých těchto nástrojích, ale za, eh, prostřednictvím bilaterál, bilaterálních obálek, regionálních eh, rozpočtu, tak prioritní eh, sektory jsou zejména zemědělství, eh, polovina těch 3 miliardy. Na to malí zemědělci rozhodně na ně nezapomínáme a také projekty energetické a dopravní. Takže tolik stručně. Rozvoj je proto k, v jádrem pozornosti tohoto EPH a e, je, je jasné, že Eh, budou západoafrické státy podpořeny eh, v této snaze o zvýšení konkurenceschopnosti zemědělský eh, sektor, který je klíčový pro Evropskou unii a který je prvním nejvýznamnějším sektorem západní Afriky, bude tedy součástí naší pomoci v prostřednictvím bilaterálních a regionálních kroků. Děkuji. Chce si vzít někdo slovo? Prosím velmi stručně, v opačném pořadí. Velmi rychle. Občanská společnost byla zapojena na různých úrovních do tohoto jednání. Já to, jsem to řekl a znovu to opakuji. Zapojili jsme občanskou společnost při definování vyjednávacích pozic. A na všech zasedáních byli zastoupeni delegacích všech zemí. Teď hovořím o národních občanských společnostech. A pak ve vyjednávacím eh, výboru je, jsou tedy konzultace těch regionálních zástupců občanské společnosti, kde jsou všichni. Ale musíme, eh, abychom si to špa- nevykládali špatně. Někteří říkají, že eh, ta nabídka, ta otevřenost nebyla dostatečná z hlediska trhu. Je to, když říkáme 75%, to neznamená, že všechny země eh, liberalizují na 75%. Eh, některé méně, je to průměr. Eh, například Benin 58%, některé mohou tady být jenom na úrovni 50%, jiné na úrovni 70%, některé mohou dokonce překonat ještě tuto úroveň jako třeba Liberie, přes 80%. Je to regionální průměr. Neznamená to, že Guinea, Mali a všichni liberalizují na 75%. Dále týká se to veškeré zemědělské produkce, veškeré. Zemědělská to jak rostlinné, tak zvířecí produkce. Dohodli jsme se také na kompenzaci fiskálních dopadů na tom jsme se shodli, bude existovat eh, financování, jak to řekla komise, které budou podporovat, podporovat tu dimenzi rozvoje. Konkurenceschopnost, diversifikace ekonomiky a infrastruktur. A dále fiskální reforma. Aby se eh, zvýšil fiskální eh, tlak, aby, protože to může samozřejmě vést dokonce k rozpočtovým přebytkům. A pokud jde o obchodní pres, preference, tak to nic Africe nepřineslo. Bez tohoto EPA by se to zřejmě rozpadlo, protože se překrývaly eh, nebo se to dělilo na různé obchodní eh, režim, režimy. Eh, zrušili jsme vízový styk, zrušili jsme cla, chtěli jsme dokonce společnou měnu, abychom se co nejrychleji přiblížili vám. Ale bez tohoto regionálního EPP by to nefungovalo a celá Unie by se rozpadlo, CDAO by zaniklo. Takže tolik, co jsem chtěl říci. A e, kromě toho máme i některé modelové studie, kdy jsme využili materiály Světové banky e, a Evropské unie. Děkuji. Paní Smyk, děkuji. Já myslím, že jsem byla možná trochu nepochopena. Myslím, že EPA opravdu vytváří příležitosti. Já mám diferencovaný přístup, ale celkově myslím, že tím vznikají dobré příležitosti. Myslím, že jsou tu nástroje, které umožňují řešit problémy, pokud se problémy objeví. E, popisuji to podrobněji pak e, v tom dokumentu ten eh, přebytek 100% to není nic, to nenabízí žádný jiný průmyslový stát, je to opravdu velký, velké zlepšení oproti kotonu. A jak bylo řečeno, myslím, že je tu dost asymetrie, ale každopádně je tu monitorovací nástroj a myslím si, že parlament by měl plnit důležitou úlohu. Je tu monitorování v případě, že se dostaví problémy, flexibilita a možnost na to reagovat. Pokud jde o ztrátu tarifu, chci potrhnout pouze jednu věc, nebo dvě. Ztráta tarifových příjmů bude dlouhodoba, realizována v průběhu 20 let. Ale pouze pokud ten obchod bude na stejné úrovni jako teď a pouze pokud nebude žádná daňová reforma. Druhý důležitý bod, daňová reforma je nezbytná tak či onak, protože je velice špatné, když státy závisí na dovozí, dovozních tarifech. Ovlivňuje to i regionální integraci, protože to také brání regionální eh, integraci. Takže daňová reforma je tak či onak důležitá. A pokud jde o ty dopady, tak myslím, že se tady potrhly některé důležité věci. Bez EPA bylo, by, by to bylo problematické z hlediska regionální integrace, protože e, jsou potřeba EPA, e, bez EP, aby nevznikaly nové příležitosti a určité, e, to znamená přebytky spolu se e, tržní spoluprácí. Takže EPA stojí za, za pokus. Concord, slovo na závěr. Tady se nám říká, že vaše odpovědi nejsou správné. Že, jsou, že to má výhody, že to tyto státy chtěly. Takže na minutku. Není to poslední diskuze na světě, je to pouze první diskuze na toto téma. Já bych se zmínil pár otázek, Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve otázka pana Filnara týkající se angažovanosti a zapojení eh, z občanské společnosti. Ano, to tady bylo možná ještě silněji než v jiných eh, regionech. Takže tady plně souhlasím s panem e, Sol, ale jistě, že existuje rozdíl mezi tím, že jste zapojen a tím, že dosáhnete toho, co chcete. Určitě tady nemáme jasné stanovisko v tomto. V mm, Otázka je, jestli se dostanete vždy ke stejnému názoru. Ano, tedy eh, zapojeny byly občanská, byla občanská společnost. Pan Neuser se ptal eh, na eh, dohodu s Cariforum a chtěl bych to spojit také s otázkou ehm, ehm, takového jasného posouzení dopadu. Pětiletý přeskum tady byl té dohody s Cariforum, jenom stručných výsledků. Bylo obtížné odhadnout skutečné výsledky této dohody, protože to interferovalo s ekonomickou a finanční krizí. Přesně se to překrylo eh, s implementací těchto dohod. A eh, co se týče obchodních statistik, tak ty ukazují, že jsou tady pozitivní dopady, například pro Dominikánskou republiku v určitých produktech a také pro některé jiné vývozce karekomu, například export a pěstování rýže. Ale eh, pak je tady dopad, který je viditelný v statistikách interregionálním obchodu, to je také důležité jako cíl dohody. A konečně málo se ví o dopadu na chudobu, pracovním trhu a životní prostředí. Když se podíváme na cíle vřelého rozvoje, buď tady byla malá změna, anebo nedostatečná data takže je obtížné tady e, přímo vyvodit nějaké závěry e, z Kary Fora e, jako určitý příklad toho, co by to mohlo jinak znamenat pro západní Afriku. Ale přesto to ještě musíme sledovat, takže pětiletý přeskum je důležitým dokumentem a měli bychom to brát vážně a sledovat, co bychom z toho mohli, jak bychom se z toho mohli poučit. Pak data. Souhlasím s panem Kaliny, že je tady studie Světové banky, eh, která uvádí různá čísla eh, k různým eh, tarifním příjmům. Pokud jsem informován, viděl jsem tu studii, jde o Nigerii, ale také jiné země v tomto regionu. Máme země, kde vypukla Ebola, Sierra Leone, Liberie. Jaké budou dopady na tyto země nebo Mali? Eh, tam je to země, která je velmi pod eh, vlivem konfliktu, zvláště na severu. Neslte jsem studie dopadu eh, boli na tyto země, na jiné země, které se nacházejí v regionu. Ještě tady byla jiná studie o Ganě z nizozemského mm, jednotky nebo oddělení ministerstva zahraničí. Gana je jednou z takových silnou silných zemí v tomto regionu, ale nizozemská studie ukázala, že eh, dohoda EPA eh, by mohla ukázat nerovnost mezi severem a eh, jihem země. Takže toto všechno ehm, dohromady je takovým, takové legitimizací toho, že se musí udělat opravdová analýza. Musíme mít dobré údaje, když děláme takovou analýzu a to musíme sledovat dopady nejenom na Nigerii, Ganu, ale také na ostatní země tohoto regionu. Co se týče příjmu zdaní, ano, mohu pouze říct, podívejme se na to blíže na to, jaké budou skutečné ztráty a e, možná e, kompenzace ze strany e, Evropské unie. Děkuji také za pozvání paní Kaliny z komise abychom byli zapojeni do monitorovacího procesu. Občanská společnost už to dělá v rámci společného konzultativního výboru v regionu Cariform a kdyby to vstoupilo v platnost, tedy dohoda se západní Afrikou, to závisí také, tak potom tedy občanská společnost byla v tomto monitorovacím procesu také zapojena. A zemědělské produkty, ano, asi nemusíme odpovídat na každou otázku, protože, jak říkám, vrátíme se k tomu, ale je tady něco ještě akutního, které, co byste chtěl dodat? Bohužel neslyšíme. Final points jenom ty poslední body zemědělské výrobky. Ano, to mělo být součástí takového posouzení dopadu a pochopil jsem od zástupců Ekovasu, e, že jsou velmi spokojeni e, s přijetím těchto zemědělských výrobků. Vím ale, že jsou tady určité obdavy ještě v mléčném sektoru, například s mléčnými výrobky. Le agricole été protégé. Oui, oui. Il est protégé. J'ai compris. OK, merci. Oui že by měly být ochráněny ty výrobky. Dobře? Norberte, ještě se k tomu chceme vrátit. Takže eh, poděkuji kolegům za velmi dobrou diskusi. Um, určitě bylo Je, Máme teď dost času, protože až eh, do podzim, podzim se bude překládat to zpráva. Děkuji všem řečníkům. děkuji také ehm, Vážení kolegové, máme pouze pár minut, které nám zbývají a ehm, tlumočníci nám dají maximálně 15 minut ještě na, navíc na pod číslo 16, ehm, co jedná se mezinárodní klimatické změny, náš příspěvek usnesení na pařížskou konferenci. E, ten, e, bylo to, e, pod bodem 17, bod 17 byl odložen na další zasedání. Prosím, odcházejte, opuštíte místnost potichu. Pokud musíte odejít, prosím, učiňte tak potichu. Tyto rozhovory se nemohou odehrávat v místnosti. Děkuji. Kolegové, chtěla bych navrhnout toto. Předběžnou diskuzi povedeme teď, než před lhutou pro návrhy a tento bod můžeme posunout na další zasedání v červenci, kde povedeme detailnější diskuzi k tomu. Sorry. Well, I... asi slyšíte lépe se, eh, se sluchátky, než když se poslouchá mm, mm, bez nich. Jak jsem řekla, máme teď velice málo času, tlumočníci jsou velice laskaví a dají nám navíc 15 minut, ale to je maximum. Nechci ale je příliš zatěžovat, hm, takže navrhuji, abychom dnes vedli jen krátkou diskuzi eh, před poslední lhuto pro návrhy a na červenckovém zasedání můžeme vést další diskuzi, pokud to bude nezbytné, protože to je velmi eh, závažný bod a nechtěla bych to eh, vtlačit jenom tak do nakonec zasedání. Tak toto jsem navrhla, abychom vedli teď krátkou diskusi. Možná jenom naznačíme oblasti, kde chceme něco pozměnit, pozměnit usnesení paní Záborské a potom bychom mohli vést detailnější diskusi na zasedání v červenci. Paní Zaborská tady není, je naší eh, zpravodajkou, pan Štýrs bude mluvit jejím jménem. Ano, děkuji paní předsedkyně. Anna Zabalská se bohužel nemohla dnes dostavit, ale požádala mě, abych přečetl to, co připravila mm, pro tuto zprávu. Pokusím se to přečíst co nejrychleji, ale tak, aby to bylo srozumitelné. úsilí omezit e, tyto e, škody. Klimatické změny mají velké dopady, e, mají i pozitivní, ne, nemají pozitivní dopad na přírodní prostředí, ale jsou výzvou pro průmysl, mezinárodní obchod a ostatní výsledky klimatické konference OSN, která se bude konat v Paříži v prosinci roku 2015 a bude hrát důležitou roli v politice dalšího rozvoje. Důvody mohou být shrnuty ve dvou bodech. Za prvé, klimatické změny představují velkou hrozbu pro méně rozvinuté, nejméně rozvinuté země, protože eh, mají velmi málo zdrojů a má to negativní dopady na jejich prostředí. Výsledkem toho je, že lidé v tomto země stojí před zvýšeným rizikem, který vyplývá z nedostatku vody a zhoršování kvality půdy, také hlad a podvýživa. A eh, zároveň jsou tu některé ostrovní země, eh, které přicházejí o půdu, protože poklesává mořská hladina. Ehm, druhý bod. Ehm, méně, nejméně rozvinuté země se často spolehají na staré technologie Eh, při výrobě energie a eh, zboží produktů. A eh, tady je velká uhlíková stopa, která se vytváří. Tyto země nejsou schopny nahradit tyto staré technologie. Role našeho výboru je zajistit, abychom, aby naše akční plány byly zaměřeny na snížení těchto negativních dopadů, mm, abychom mm, pomáhli těmto nejméně rozvinutým zemím. A proto bych vás rád vyzval, abyste podpořili návrhy, které jsem rozpracoval v tomto stanovisku. Jde o zranitelnost rozvojového světa a o propojení mezi klimatickými změnami, migračními proudy a nebezpečím vzniku konfliktů nad zdroji. Zvláště poslední aspekt, eh, tady by měl náš výbor zdůraznit skutečnost, že bez skutečného pokroku při snižování eh, emisí skleníkových plynů nemůžeme očekávat, že příliv migrantů eh, se bude snižovat a je tady potenciál, že se bude eskalovat krize ve středozemí. Eh, proto bychom měli vyzvat eh, ke společné zodpovědnosti rozvinutých a i rozvojových zemí, tak abychom dosáhli cílů, které jsou obsaženy v pařížské dohodě. Ehm, zpráva je velice důležitá, protože vyzývá pro další ehm, ehm, snížení emisí z 50% do roku 2050. Není rolí našeho výboru diskutovat o tom, jestli tento nápad je realistický. Um, um, v rámci ekonomiky, která se stále ještě regeneruje a um, jsou tu země, které snižují výrobní uh, náklady, ale naší zodpovědností je zdůraznit potřebu vést dialog s, pokroč, s rozvinutými zeměmi a jsou tady hlavně klimatické cíle, a spoj, které spojíme s ostatními. Proto musíme dále spolupracovat na návrhu tohoto dokumentu, takže to bude konec textu, to je to, co um, Jana Záborská. Děkuji e, a jenom bych chtěla připomenout kolegům, co tady bylo řečeno, e, že e, nemusíme um, toto všechno pozměňovat. Um, um, to je tady vedoucím výbor Envy a um, výbor Envy nám uh, vyzval, mm, abychom vyslali jasný signál. Pokud to totiž nevysleme, tak pak um, um, neprosadíme um, pozměňovací uh, názory. Je, bude moudré, kdybychom se soustředili pouze na otázky, které jsou v naší kompetenci a pak bychom měli větší možnost mít větší dopad eh, na tuto práci, takže to, jsem, to je dobré, že to paní Zaborská připomíná. Mm, víme, jak to celé funguje, takže nejprve eh, dám za pak Maria Hojbuch. Um, oh, sorry. sorry. Step down first and then you, Maria za, eh, za socialisty. No, děkuji, já jsem chtěl poděkovat paní zpravodajce za práci a také panu Stýrovi za to, že nám zprostředkoval stanovisko paní zpravodajky. Já samozřejmě už nemohu být nic jiného než stručný. Co se týče klimatické změny a nadcházející konference COP, tak je naprosto zásadní, abychom eh, zaručili to, že rozvoj není nějakou ničím navíc, ničím nadbytečným, protože to musí být v souladu, ta politika musí být v souladu s našimi cíly v oblasti rozvoji. Musíme zaručit to, že rozvojová politika a cíle eh, změny klimatu musí být v souladu, takže Eh, souvisí to i třeba s ekosystémy, s prostředím pro život všech na této planetě. Samozřejmě, že se nevyhneme faktu, že lidé, kteří žijí v nejchudších eh, částech světa, jsou také nejvíce zranitelní vůči dopadům klimatické změny. V Evropě i v jiných částech světa, zejména v Severní Americe, jsme začali používat fosilní paliva, takže teď máme sami odpovědnost za to, abychom zajistili, že další éra růstu, která je tak důležitá pro země, nebude na vrub čistotě planety, takže je to pro nás těžký úkol. Je důležité, abychom také usilovali o udržitelný rozvoj. Je to těžké, protože my sami jsme to v minulosti nedodržovali, tyto mm, tato pravidla. Takže teď vlastně je od nás trošku těžké, abychom vyžadovali od trzových zemí, aby se chovali eh, podle těchto požadavků. Eh, výbor DV bych chtěl také zdůraznit, že problémy, které souvisí s klimatickou změnou, jako třeba nedostatek vody, ztráta orné půdy, tak to, že také eh, vedou i k problémům bezpečnosti v těchto zemích, které teď už mají také dopad i na nás. Minulý týden jsme slyšeli od eh, panelistů, že pokud eh, si nemůžete, pokud si nemůžete dovolit žádné eh, jídlo pro svou rodinu, tak pak prostě budete naslouchat všem, kteří vám slíbí, že vám to jídlo dají, že vám dají nějaký recept, tak, takže to pak zase vede k další nestabilitě v těchto zemích. Je důležité brát v úvahu tyto roz, eh, slabé země. Myslím si, že by bylo dobré ještě posílit trochu ten jazyk eh, v tom, jak je toto téma důležité. Také je dobré, že upozorňujeme i na uprchlickou krizi ve Středomoří, která také plyne i ze změny klimatu, protože mm, klim, změna klimatu to není pouze to, že se možná trošku otepluje, ale souvisí to právě i s otázkami eh, životního prostředí a s otázkami eh, ekonomiky. Děkuji nyní paní Marie Hojbruk. Ano, děkuji paní předsedkyně mám radost z této zprávy paní Zaborské, protože um, zmiňuje důležité body. Hlavně jsou to cíle STG, ty jsou v popředí jejich pozornosti a nemůžeme jen na ně tak zapomenout. Mělo by se nám podařit docílit snížení o dva stupně. K uprchlíkům a propojení s migrací. K tomu bylo právě něco řečeno, i to, myslím, můžeme probrat podrobněji, ale eh, je to do toho zapracováno. Možná ještě jeden aspekt, který v tom není, ale který považuji za důležitý úkol jako výbor pro rozvoj a to je eh, unikátní příležitost udělat tady propojení mezi klimatickými změnami a eh, prací OSN o agendě po roce 2015 musíme se postarat o to, aby to bylo tématem, které eh, se tím bude eh, táhnout mm, a bude zaměřeno na politiku rozvoje. Dalším důležitým bojem je mm, eh, financování mm, klimatu. To bude i v popředí pozornosti pařížské klimatické konference, eh, protože nespolehlivé financování klimatu může stížit situaci rozvojovým zemím, protože pak eh, nebudou moci docílit těchto eh, výsledků. My jako výbor pro rozvoj musíme docílit tohoto spojení. A poslední důležitý bod, který bych dnes ráda jmenovala, je rozvojová spolupráce. Evropská unie by měla poskytnout více podpory Um, rozvojovým zemím v oblasti udržitelného zemědělství a eh, tak, aby se lépe vyrovnali s klimatickými změnami taky důležitá věc. Tyto země, eh, zemědělské struktury těchto zemí a zemědělci jsou jako první eh, dotčeni těmito klimatickými změnami. A to by mělo být také součástí zprávy. Takže zemědělské usedlosti by měly být podpořeny a diversifikace mm, agrárně ekologické praktiky by měly být podpořeny a tak dále. Zase důležité spojení mezi klimatickými změnami a rozvojovou spoluprací. A předložíme pár pozměňovacích návrhů v tomto smyslu a myslím si, že se můžeme opravdu soustředit na rozvoj, na další vývoj. Okay, thank you very much for that. I haven't had any other... Ano, děkuji. Myslím, že už nikdo Další se nehlásil o slovo. Máme zde za eh, komisi paní Badrám z Generálního ředitelství pro klima. Děkuji, paní předsedkyně. Hm, chtěla bych vám všem popřát dobré odpoledne, budu stručná, protože jsem, protože vidím, že opravdu už eh, nemáme moc času. Chtěla bych při této příležitosti poděkovat vašemu výboru za tento stanovisko. Domnívám se, že ty body, které jsou ve stanovisku, ukazují, že dobře hm, chápeme, o co zde jde. Změna eh, Některé problémy jsou zvětšeny a zesíleny změnou klimatu, eh, sucha, období sucha, těžko, předvě, před, těžko eh, předvídatelem povětrnostní podmínky. To všechno má dopady, které pak hm, ještě prohlubují ty nerovnosti. Pařížská konference COP21 jako bude vynikající příležitostí pro nás, abychom tam podnítili rychlejší přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Mm, Ty dohody by se měly, platit, by se měly stahovat na všechny země, takže zde už nebude nějaké rozdělení eh, a kategorizace zemí, jak to bylo z roku 1992, takže doufáme, že zde bude modernější uplatňování principů, které e, jsou v rámcové umluvě OSN o změně klimatu a také snad zde bude i lepší, odolnější reakce na změnu klimatu. Také jsme hovořili o důležitosti tzv. klimatické diplomacie. Takže je zapotřebí, abychom vynaložili veškeré úsilí abychom využili synergie existující mezi politikami ochrany klimatu a politikou rozvoje. Země, pro země G20 to bude důležité, protože právě tyto země odpovídají za 75 celosvětových emisí. Zároveň to znamená, že mnohé z těch nejméně rozvinutých zemí, těch nejzranitelnějších zemí, velice často těch, které mají co nejméně, které mají nejméně prostředků, aby se s tím vyrovnali, Eh, také budou vlastně muset čelit eh, disproporčním výzvám, takže je důležité, aby ty ostatní země byly eh, připraveny je podpořit různými způsoby a o tom se také právě bude hovořit i na těch jednáních. Na Evropskou unii i na další rozvojové země se klade nutnost složit závazek. Velice často je zde určité nedostatečné zastoupení a rozložení těch čísel. Takže si myslím, že je dobré, aby Evropský parlament na to myslel nejenom v kontextu financí, ale i také v kontextu eh, transparentnosti těch, eh, opatřování, eh, těch opatření, která vedou ke smírnění dopady změny klimatu. Musí zde být podpora i celkového úsilí, protože jinak zde nebude ten vícestraný balíček, který je důležitý k tomu, aby se byl výsledek. Takže je důležité, abyste také byli i Mm, důkazy toho, že mm, ty cíle budou splněny a jsem velice ráda, že se to ukazuje i v tomto návrhu stanoviska. Nevím, zda ještě kolega nebo kolegyně z Devko se k tomu chce vyjádřit. Děkuji. Jmenuji se Kristana Peška Palmer. A mm, děkuji celému výboru a paní předsedkyni za pozvání za tuto možnost. Navážu na to, co říkala Adelina financování. Ta finanční eh, složka je ústředním bodem debaty. Děláme opravdu maximum. Odhaduje se 14 miliard eur od roku 2007 až 2020 bude vyčleněno na klimatické aktivity v průběhu všech externích nástrojů. To jsou 2 miliardy ročně to není zanedbatelné. Většina z toho bude na, po, na podporu nejméně rozvinutých zemí. Protože ty nesou eh, nepřiměřeně více dopady eh, klimatických změn. A samozřejmě, že ty klimatické změny a rozvoj jsou dvě stránky jedné mince. Kromě tohoto bezprostředního přínosu je to také otázka inovativního invancování a blendingu, prostřednictvím čeho můžeme posilovat eh, dopad eh, rozvojové pomoci. Od roku 2007 bylo vynaloženo více než 1,3 miliard eur v grantech, čím se podařilo mobilizovat přes 20 miliard eur a to se zdvojnásobí v tomto cyklu. Poslední bod ano, a to k zemědělství. Zaměřujeme se i v tomto na mainstreaming klimatu, ty eh, do různých sektorů, včetně zemědělství, kde jsou jasné vazby. Děkuji. Mohu připomenout kolegům, že luta pro pozměňovací návrhy je 2. července. Hlasovat budeme na našem zasedání po letních prázdninách, což je čtvrtek 3. září, nikoli v 31. srpna. Že hned první pondělí po prázdninách možná není úplně nejlepší nápad. Takže toho 3. ve 14.00 nic bodě různé nemáme, takže děkuji. A děkuji z, také eh, tlumočníkům. Pomohli jste nám k tomuto dlouhému dni, měli jste tu mnoho eh, řečníků, kteří hovořili velice rychle, takže děkuji za schovývavost. A příště se sejdeme v úterý 14. Eh, července. Takže je to až toho 14. Toho 13. se ruší. Děkuji vám. We,